Mohu-li vás, kolegové, prosím požádat, abyste vložili své hlasovací kartičky do zařízení a začneme tím, že si hlasování otestujeme. Zkušební hlasování testujeme, zahajuji hlasování, končím hlasování. dobrá, víceméně zhruba dobrá, takže můžeme se do toho pustit, přátelé. První na našem seznamu k hlasování vnitřní trh s elektřinou. Spravodaj Kryšňánic Karinč. Je to provizorní ujednání dosažené v neformálním trialogu, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. And I close the vote. Končím hlasování. Velká podpora. Gratuluji panu zpravodajovi, který tu není, jak vidím. Druhá věc, také společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou, směrnice, zpravodaj také Kristian Skarinč. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velká podpora. Výsledek dlouhých tvrdých vyjednávání je dobrý ve výboru ITRE. Teď další důležitá věc. Risková připravenost v odvětví elektřiny. Spravodaj Flavio Zanonato. Předběžná dohoda výsledkem neformálního trialogu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Gratuluji panu zpravodaji. Také velká schoda, široká podpora. A poslední hlasování dnešního dne. Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů, zpravodaj Morten Helvek Petersen, hlasování od předběžné dohodě. Zahajuji hlasování. Děkuji vám, končím hlasování. Také široká podpora. Gratuluji panu zpravodaji panu Petersenovi. Děkuji vám. Tak, to je konec dnešního hlasování. Janusz, Janusz, how? Mr. Lippert.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 Nice to see you. Hello, how are you? Uh, It's very nice pictures. We forwarded to Richard. It's very oh, nice pictures. Just very nice pictures. Uh, uh Vážení uh, kolegové, přejdeme k bodu číslo 8. V našem pořadu jednání, um, pořad jednání výboru ITRE, Rád bych vás požádal, abyste ukončili živé diskuse. Děkuji. Takže další bod. Ukončení sezónních změn času. Naším zpravodajem je Sven Šulce. A rádi bychom měli eh, zvážení návrhu stanoviska. členové, tedy jde o návrh směrnice Evropské komise a tento návrh, pokud bude schválen, tak by znamenal ukončení dvouletého eh, střídání času, eh, k kterému dochází v současné době v každém členském státu koncem, říjn, koncem března a koncem října. Je to iniciativa, která Ehm, přitáhla ehm, velkou pozornost jak ze strany médií, eh, tak eh, z široké veřejnosti. Ehm, to všechno dobře víme. A teď bychom rádi začali s diskuzí na našem výboru. Rád bych požádal a vyzval našeho zpravodaje pana Šulceho, aby začal s naší diskusí. Pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je tu celá řada důležitých témat v tomto Evropském parlamentu, ale když se tak podíváme na to, že i občané reagují na toto téma, Ehm, změna času je eh, přes celou řadu jiných témat tématem důležitým. Pro Evropu musíme vytvořit, najít řešení. Já jsem proto, aby bylo eh, ukončeno tyto sezónní změny času. Eh, myslím si, že Evropská komise by měla vytvořit, hm, předkládá zákonný návrh, předkládá závrný nákon k této ukončení a reagovalo se na tuto iniciativu a to ukazuje, že Evropa je schopna rychle jednat. Víme, že Víme všichni, že pravděpodobně nemůžeme jednat tak rychle, jak to očekává třeba vysoká představitelka nebo i občané. Nedokáže, nepodaří se nám to udělat tak velice rychle, ale je o to důležitější, abychom jako Evropský parlament ještě před evropskými volbami si vytvořili názor. E, možná pár slov obecně e, k problému, k možnému řešení tohoto tématu. Toto ukončení eh, je chtěno většinově. Více jak 80% účastníků této online, tohoto online průzkumu se vyjádřilo eh, proto, aby to bylo ukončeno. Eh, také víme, že z ekonomických důvodů, například úspory energie, proto to bylo původně zavedeno, tyto změny času, ale nepřineslo to, co bylo původně toho slibováno. Je tu několik problémů. Když se na to podíváme. Ve výboru pro průmysl bylo pro mě důležité, abychom z průmyslově politických důvodů se na toto téma blížeji podívali. Mimo jiné e, také v sektoru letectví. Tady máme témata, na která se musíme podívat. E, všichni víte, že tady máme ony sloty, které jsou zadávány e, částečně po delší časové období. A tady zvláště u letů do třetích států se vysky, by mohly vyskytnout problémy, kde bychom třeba krátkodobě měli nějaké změnu času a pak by ty sloty už byly zadány, tak by to mohlo vést k problémům například v zemích, kde eh, žádném změnám času nedochází, nebo kde nějaký slot byl zadán přidělen dvakrát. Mm, ale mm, v Turecku také eh, jsme v roce 2016 měli to ukončení a tam to proběhlo celkem bezproblémově. Chtěl bych pouze poukázat na to, že to je jeden z problémů, eh, ke kterým přistupuje také, se musí vyjádřit průmysl, mělo by se na to dbát, není možné toto jen tak přehlédnout. Pak jsou tu ještě další témata. Eh, myslím si, že eh, jsou ještě trošku důležitější a mm, eh, ty bych chtěl označit za hlavní témata. A sice téma, jak to udělat. Evropská unie sice může ukončit tyto změny času, tedy usnést se na nich, ale na konci je to v kompetenci jednotlivých členských států říci, jak k tomu má dojít. Protože máme letní čas a zimní čas a musíme se nějak dohodnout na tom, jaký čas potom bude bude stanoven. A k tomu potřebujeme odpovídající úpravy, protože je naprosto nemožné, nebo občanům, od občanů nemůžeme očekávat, ani z ekonomického hlediska nemůžeme očekávat, že třeba pojedeme z Amsterdamu do Štrasburku a pak pojedeme z Nizozemska přes Belgii, Lucembursko a pak do Francie. A v nejhorším případě bychom čtyřikrát eh, změnili eh, časovou zónu. V jedné bychom měli letní čas, v Belgii bychom měli zimní čas, Lucemburčané zase by měli letní čas a francouzi eh, zimní čas. Toto možné není. Toto musíme i pochopit a k tomu potřebujeme eh, úpravu pravidla v členských státech, to všichni víme, že v současné době toto představuje největší překážku, protože členské státy nejsou úplně ochotny nebo nejsou schopny narychlo se dopracovat k nějakému konsenzu. A to bude asi i důvod pro to, proč eh, už v dubnu tohoto roku se nám to asi nepodaří ukončit tyto sezónní změny času, tak jak to původně eh, bylo chtěno komisí a panem Junckerem. Tedy navrhl bych eh, následující věc v celém tomto tématu. Eh, ukončení eh, změn času, ano, ale za předpokladu, že členské státy se předem jednomyslně dohodnou na jakémsi mechanismu, jak by k tomuto ukončení sezónní změn času mělo dojít. A přitom si přeji aby i eh, těch, ty tři časové zóny, které teď v současné době v Evropské unii máme, aby zůstaly zachovány. Tedy potřebujeme něco jako koordinační mechanismus, Ehm, podle mě je to nezbytné a eh, také jsem to říkal už v jednom z předešlých ehm, projevů na tomto výboru. A jinak eh, zase vlastně k tomu tak moc dodávat nemusíme. Ve své zprávě jsem uvedl všechny podstatné body, které jsou pro nás důležité, pro náš výbor mm, ITRE. Máme tady eh, stanovisko, které jsme naformulovali. Možná bych ještě chtěl říct něco k tématu, kdy. Už jsem naznačil, že to nebude taky narychlo. Já bych se zasadil za to, aby bylo možné podle mých rešerší a diskuzí eh, s, se sektorem průmyslu a ekonomikou a také s občany a ostatními zástupci z komisy, aby to bylo ve směru dub, dub duben 2020. Eh, pro mnohé je to ambiciozní cíl, mnozí říkají, že je to příliš dlouho, ale mm, takto to navrhuji mm, ve svém zprávě v příštích dnech. Ehm, příští den využiji k tomu, abych mm, ještě diskutoval se stínovými zpravodají z jiných frakcí, abych toto téma probral, ale neočekávám tady nějaké velké, dlouhé diskuze. Myslím, že se nám podaří to tady na výboru Ritre, rychle eh, zpracovat, abychom mohli naše stanovisko pak také řádně naformulovat. Tolik z mé strany, děkuji vám za pozornost. Děkuji panu kolegovi, paní Kopula za SD. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj eh, toto stanovisko velice dobře připravil. Intenzivně se eh, celou materií zabýval a je to dobrá základna pro naše stanovisko eh, tady na výboru. Já osobně jsem sledovala toto téma velmi dlouho, pracovala jsem na něm. A průmyslový sektor, sektor výzkumu, e, digitální prostor, energie e, a podobně, z těchto odvětví tady vůbec nevidím žádný důvod, proč bychom to měli e, měnit Tedy myslím si, že tady máme i měření právě v energetickém sektoru. Je tady jenom velmi malý nárůst úspor energie, malá možnost uspořit energii, takže je to jenom e, velmi omezené, jak bychom ušetřili energii. Aktivně jsme vyzývali komisi, aby předložila návrh k tomuto. A komise se pokusila to učinit rychle, ale teď zjevně březnu tohoto roku. Naposledy budeme muset změnit čas, ale dobře, to všechno se dá posunout i o rok. Komise si odvedla svou práci a my, jsme, my musíme udělat své úkoly a myslím si, že to eh, teď nebude šokovat občany, když se vzdáme letního času. V leteckém provozu tam a to je přeci jen obtížnější a tam by bylo asi eh, smysluplné, kdybychom ještě eh, změny sezónních času posunuli, nebo bravo, mm, posunuli. Myslím si, že koordinace mezi členskými státy je důležitá. Eh, členské státy měly dosud svobodnou volbu, mm, jakému časové zóně budou patřit. Španělsko se vyjádřilo E, pro jiný čas, e, než pro jaký čas se rozhodlo Portugalsko. Myslím si, že toho tomu se dále věnovat nemusíme, ale myslím si, že vnitřní trh mezi dvěma zeměmi, že by tady neměl, není víc, neměl by víc než dvě hodiny rozdílu. A proto je důležité, abychom na vnitřním trhu, e, abychom tady zůstali jednotní, Jistě, že eh, tu máme eh, zeměpisné aspekty eh, Finsko nemá stejný čas jako Švédsko nebo Německo, ale je důležité, aby tady zůstal zachován určitý poměr. Tedy více jak dvě hodiny rozdílu to možné není. A myslím si, že na to to musíme dbát. Děkuji. Děkuji. Děkuji. A teď pan. Děkuji bardzo. Krasnodemsky. Ano, děkuji. Je to eh, zrušující téma, zajímavé. Já jsem se eh, časovými změnami zabýval z filozofického hlediska už eh, svatý Augustín, Heidegger, Husserl, na tom pracovali a v podstatě ani přesně nevíme, co vlastně čas znamená, co to je. Yeah zabiegiem administracyjnym. Eh, časové eh, sezónní změny času podle mě eh, byly brutálně administrativním požadavkem a sdílím stanovisko zpravodaje. A tak asi přemýšlí celá řada Evropanů. Měli bychom to ukončit Ehm, dvoj, směny sezónní času dvakrát ročně. To ani není řádně zdokumentováno nebo zargumentováno. Nikde nenajdeme důkazy pro to, že by to bylo něco výhodného. Naopak spíš existuje výzkum o negativních dopadech ehm, na lidské zdraví. Paradoxem, paradoxem a e, tady ale úplně s dámou, která mluvila přede mnou, úplně nesouhlasím. E, nesouhlasím s tím, že v Madridu máme stejný čas jako ve střední e, východní Evropě, protože ono to není biologický čas. Časové, časová změna rozdíl, rozdíl mezi východem slunce ve Varšavě a Bruselu, to je zhruba jedna hodina. A tady bych spíše členským státům přenechal rozhodnutí, ke které časové zóně budou chtít přináležet. Musí o tom diskutovat, jestli letní, zimní čas, a nebo možná ještě nějaký třetí čas bude schválen, ale to musí být eh, rozhodnuto jednomyslně. Souhlasím s tím, že lhuta pro diskuse a lhuta pro rozhodnutí by měla být eh, prodloužena, protože občané eh, se musí také vyjádřit k tomu, jestli si přejí letní nebo zimní čas, eh, čemu budou dávat přednost a tady žádné větší problémy nevidím. Jistě, že je to mm, rozhodnutí, autonomní rozhodnutí jejich, mm, mm, ano, zapotřebí to skoordinovat se sousedy a s jednotlivými regiony, protože všechny ty otázky, o kterých jste hovořili, musí být zohledněny. Tolik tomuto děkuji. Děkuji. Pan Frederik Federl za ALDE. Děkuji. Ano, děkuji. Mnozí z nás, kteří byli zvoleni v roce 2014, říkali, že toto Ehm, eh, bude veliká, veliké téma, eh, tato změna eh, čas. Nevím, jestli komise ve svém pracovním plánu si přece vzala tyto otázky jako otázky velmi důležité, na kterých by se mělo dál pracovat. Mm, ehm, mm, nevěděli jsme, jestli to bude tak důležitá věc pro občany. Mm, co se týče těchto otázek změn času, jsme si možná probudili později, jak říkám, už jsem dlouho v politice a vlastně jsem se s touto otázkou nikdy nesetkal, ale tato intenzita se trochu navýšila, tedy ehm, je to stalo stalo se to důležitým tématem a vyvolává to řadu diskuzí mm, tato změna času dvakrát ročně. Myslím si, že komise mm, e, jednala e, dobře a také viděli jsme v členských státech Finsko, Polsko, Nizozemsko a ostatní členské státy. E, přeci jen tady máme tlak ze strany občanů a proto je dobré, že komise naslouchá těmto hlasům. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za velmi dobrou práci a myslím si, že Otázky, které jsou ještě otevřené, budou včas koncenzuálně vyřešeny. A myslím také, že je správné, že mm, lhůtu prodlužujeme o jeden rok protože eh, komise, eh, pokud bude na tom chtít pracovat, tak to pak půjde rychle. Eh, ano, změna času a rok na to, já myslím, že to je správné, jak to bylo navrženo a jak to říkal zpravodaj. Je důležité, abychom tady rozjeli dobrý koordinační proces, aby nevznikl žádný chaos. Myslím si, že výsledek tohoto hlasování, jak na našem výboru, ale také na plénu, Um, bude získá velkou většinu, nejen proto, že ideologicky zatím stojíme a máme tady různé eh, modely a zájmy, ale protože je to prostě otázka, kterou se zajímají občané Evropské unii a chtějí posunout ku předu. A všechny instituce občanům naslouchaly. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A další řečník za zelené, kolega Škrlec. Děkuji. Pane eh, Buzek, po dlouhou dobu eh, než jsem vstoupil, než jsem eh, přišel do parlamentu, tak jsem už tenkrát sledoval tyto problémy, naslouchal jsem občanům a vím, že průzkum, který byl proveden komisí a celé veřejné konzultace ukázaly, že občané, jejich většina občanů si přeje zachovat letní čas, protože v každodenním životě mají pocit, že jejich eh, zvyky a pracovní návyky se mění. Rádi by trávili více času za denního světla při denní světle. A víme, že pro průmysl je eh, umělé světlo, které máme třeba i v tomto, této místnosti, není moc příznivé pro lidské zdraví. Vidíme, že letní a zimní čas zapříčinuje řadu zdravotních problémů. Podporuji zprávu. Myslím si, že bychom měli um, ukončit eh, sezónní, eh, tedy letní a zimní čas. Jistě, že to nemůže nastat tento rok. Rok 2020 je dobrý návrh. Byli jsme zvoleni občany a máme jim naslouchat. Chceme-li podpořit to, co říkala komise, tak eh, musíme se co nejvíce přiblížit eh, našim voličům. A měli bychom konečně ukázat eh, na prostém příkladu, že nasloucháme jejich hlasu naší společné politice. A teď bych něco řekla o takovém eh, mm, Práhu tisíciletí, když lidé řekali, že všechno se tady zastaví na této planetě. Nepamatuji si, že eh, bychom někdy četli v médiích, že když urychlíme eh, tyto, toto rozhodnutí o eh, letním nebo zimním čase, eh, že bych to mělo nějaký dopad na letecký provoz. Všechny tyto výsledky a výsledky veřejných konzultací a podobně, tady nesmíme zapomínat na to, že průmyslový sektor se těchto konzultací také účastnil. 90 aktérů bylo pro změnu systému. Abychom měli jenom jeden letní nebo zimní čas. Jeden. Děkuji. Děkuji, kolegové. Zaguje paní Sakorafa. Děkuji vám, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, jak dobře víte, tato legislativa byla poprvé předložena eh, už v roce 1980, kde jsme chtěli harmonizovat situaci a v září 2018 přišla komise s návrhem směrnice, jímž bychom ukončili sezónní posuny času, protože to spochybňovali evropští občané, parlament i členské státy. Zároveň bylo řečeno, že by to prospělo evropskému trhu, ale nezmiňovaly se problémy, které by tato nová legislativa řešila. Tato nová navržená legislativa, navzdory tomu, že e, se tam říká, že by tedy řešila problémy, tak není dostatečně podložena na to, abychom skutečně ty změny zrušili. A pokud jde o stávající status quo a diskuzi s občany, tak ta nebyla skutečně reprezentativní na úrovni Evropské unie. V usnesení parlamentu 2018 k tomu chybí, chybí skutečné vyhodnocení komise. A nevidím ani soulad mezi členskými státy. Členské státy takřka jednomyslně zamítly rakouský návrh na Radě pro dopravu v prosinci. S tím, že komise řekla, že bychom měli vzít v potaz stanoviska postoje občanů. Myslím si, že neposoudili správně náklady a potřebu koordinace mezi členskými státy, aby z toho nevznikly problémy. A neprokázali také nutnost přesunu a přechodu z tohoto harmonizovaného systému, který funguje již celou řadu let dobře, do situace, kdy bude deregulovaná situace a vlastně nakonec to naopak vzniknou dodatečné problémy pro vnitřní trh. Takže z obsahu tohoto návrhu se mi zdá, že smyslem není mít harmonizovaný eh, režim pro fungování vnitřního trhu, ale chtějí prostě pouze jen zrušit sezónní změny a nechat na členských státech, aby si, eh, si rozhodli, jakou časovou zónu eh, do jaké časové zóny budou spadat permanentně. Což svědčí o nedostatku harmonizace a mohlo by to být negativní pro trh. Pokud chceme opravdu něco zrušit, a bylo by to úplně jednoznačně prospěšné a všichni by to chtěli, tak prosím. Ale vzhledem k tomu, že hlavním cílem je fungování vnitřního trhu, zejména eh, sektoru dopravy, měli bychom se nad tím znovu zamyslet a ještě jednou přehodnotit, jaké výsledky to přinese a jaké náklady by to mohlo mít pro členské státy. Takže když shrnu to, co jsem řekla, Domnívám se, že je nezbytné, aby komise předložila nějaké posouzení dopadů a vypracovala nový fundovanější návrh. Pokud návrh směrnice bude akceptován v té současné podobě, tak to vytvoří jen víc problémů, než kolik jich vyřeší. Děkuji. Děkuji. A nyní další řečnici, pan Werner Lange. To mám ho tu jako prvního napsaného. Ne. Já bych tady chtěl sformulovat svůj odlišný názor a paní předřednice má naprosto pravdu. Návrh komise je nedopečený. Z zničí jednotný trh, přenechá to členským státům a nereflektuje rozdíl mezi časovou zónou a změnou času. Teď se každý čas, stát může zařadit do časové zóny, ale nám jde hlavně o zachování jednotného trhu. A mohu říci jenom to, že kdybychom tenhle návrh tady v parlamentu uskutečnili, já budu rozhodně proti, tak se může argumentovat, že když se to zavádělo v minulém století, tak šlo o úspory energii na prvním místě. To opravdu dneska už není téma. Dneska jde hlavně o zdraví lidí a proto tu anketu, kde bylo 4,2 milionů odezev, 3 miliony z toho v Německu hlavně proti, ale většina lidí chtěla uh, trvalý letní čas změny časové zóny, tedy to je přece úplná pitomost. Komise tady rychle vypálila od boku, prohlásila to za prioritu a všecko to stroskotá. A já můžu říct, že důvody proti změně jsou opravdu pádné, proti mnohovrstevnaté a parlament udělá dobře, když to smete ze stolu. A jsem rád, že máme do příštího letního času dneska už jenom 62 dnů. Děkuji. Děkuji. Pan Kelly. Děkuji. Já jsem byl proti té změně času celý život. Byl jsem zvolen do parlamentu před deseti lety a došlo mi, že je tu pracovní skupina, která se tím zabývala. Herbert Well tomu předsedal. Nyní Pavel Svoboda. A trvalo sedm let, než se komise nějakým způsobem eh, pohnula. A pouze v reakci na veřejné konzultace eh, byl tento návrh možný. Takže pokud k tomu, k té změně dojde, bude to velká, eh, eh, k tomu zrušení dojde, bude to velká výhra pro parlament a pro občany, kterým se podařilo přimět komisi k tomu, aby jednala. 80% dotazovaných chce tuto z, eh, sezónní změnu času ukončit. A chtějí letní čas z nich tedy asi 80%. A my jsme byli překvapeni a potěšeni, že předseda Juncker zmínil, že komise reaguje na žádosti občanů a změní to do roku 2019. To je možná trošku unáhlené, možná 2020 dává větší smysl. A členské státy se nyní, nyní zabývají tím, co budou dělat. U nás v Irsku probíhají naše vlastní eh, konzultace, ale alespoň od lidí, které já vídám na ulici, tak drtivá většina chce ukončit sezónní změry času. A já myslím, že bychom měli dělat to, co občané, chtě, občané chtějí. Hodně se říkalo, že pak by mohlo dojít, že jedna země bude mít zimní čas, druhá bude mít lesní, letní čas. To je daleko lepší i taková, takový to nesoulad, než aby se dvakrát ročně měnili časy. Eh, ve Spojených státech mají rovněž některé eh, různé zóny, různé časy celý rok. Takže já nevím, jak by to mělo zabránit, jak by to mělo zablokovat tuto vůli lidí, kteří chtějí, aby se ukončila tato by anuální, tato eh, změna, která k níž dochází dvakrát za rok. Takže doufám, že náš přítel eh, pan Langen se nad tímto bude moci zamýšlet. Blanka Lopez. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes je tu řeč o změně času to je jedno z těch rozhodnutí, které má přímý a viditelný dopad na životy našich občanů. Takže tato změ, tuto, k této změně bychom neměli přistupovat, neměli bychom to brát na lehkou váhu. Může to mít ekonomické, energetické dopady, e, dopravní, ale také dopady na kvalitu života a zvyklosti a životosprávu lidí. V loňském roce tento parlament vyzval komise, aby provedla vyčerpávající posouzení směrnice 2084 a případně připravila návrh její změny. A to je přesně to, co jde. Vyčerpávající hodnocení, ke kterému však nedošlo. My jsme řekli, že, se to, že by se to mělo udělat, ale nedošlo k tomu. Takhle jsme řekli, že by měla být veřejná konzultace veři... a tady byla velká reakce ze strany našich občanů. Ale uvědomme si také, že drtivá většina těchto hlasů, asi 70%, byla z Německa. To si musíme uvědomit. 70% všech těch hlasů je z Německa. Takže nemůžeme přesvědčivě říci, že by to byl eh, nějaký reprezentativní vzorek celé Evropské unie. Takže si myslím, že to, co tady hrozí, je, že, že hrozí, že věci uspěcháme, že budeme ukvapení, že to uděláme bez eh, důkladného posouzení dopadu. A pak eh, tedy přijmeme nějaká neopodstatněná rozhodnutí a budeme mít víc problémů, než máme teď. Budou tím vznikat určité vlastně hranice tam, kde zatím nejsou. Než přijmeme tak důležité rozhodnutí, a já nemám žádný názor ohledně na tom, jaké by mělo být, tak ale než k tomu přistoupíme, musíme se zabývat potenciálním dopadem toho rozhodnutí. Tak jak to původně parlament od komise žádal. A následuje paní Grostet. Děkuji vám, pane předsedo. Upřímně řečeno, tohle otázka, která se mi zdá velice důležitá, a myslím, že je brána trošku na lehkou váhu ze strany komise. Souhlasím s některými našimi kolegy, kteří řekli, že tu nemáme vlastně reálné hodnocení dopadů, a že jsme nezvážili všechny eh, potenciální eh, dopady této, eh, tohoto zrušení. Já někteří kolegové, kteří se vážím, kteří říkají, že se občané vyjádřili 4 milionů, 4 milionů z 500, tisí, z 500 milionů. Co to vlastně znamená? A je pravda, že většina těch odpovědí je z Německa. Takže to není uh, statisticky významné neoslovili jsme i občany eh, z jihu, severu a východu. Takže já jsem znepokojená, protože to je téma, které souvisí samozřejmě se svrchovaností členských států, ale pokud se budou všichni rozhodovat, co chtějí ve svém koutku, tak to bude eh, katastrofa, bude to vlastně eh, v, proti duchu evropské integrace. Takže já jsem proti takovému rozhodnutí, které jde vlastně proti duchu vnitřního trhu. A to nemyslíme ani na sezónní pracovníky. Máme francouzské pracovníky, kteří pracují v, v Lucemburku, v Belgii a mě, v Německu. Představte si, že tam nebude stejný čas. Dovedete si představit ty každodenní komplikace, které to vyvolá? Takže opravdu nejprve se nad tím zamysleme více do hloubky, než eh, přistoupíme k rozhodnutí. Děkuji. A e, na, nasleduje pan Kohlíček. Já se musím smát, jaké nesmysly tady plácají moji předřečníci. Já chápu, že e, buď komise měla udělat skutečnou analýzu, jak říká Blanco López, a napsat zrušme střídání času a na radě se mají dohodnout jednotlivé státy, jak to udělají a vydat to vlastním národním zákonem ale my se tady zabýváme opravdu věcí, která je naprosto jasná, která je velmi jednoduchá a která už nemá dneska reálný základ střídáním času. Když to bylo zavedeno, tak to mělo nějaký vliv, mělo to oprávnění v energetické náročnosti, ale dneska je to opravdu nesmysl. Mohu vám to potvrdit z energeticky nejzajímavějších částí průmyslu. To je ocelárny a sklárny. Pokud jde o eh, to, co tady říkal eh, kolega, kolega eh, Langen a kolegyně Sakorafa, mají naprosto pravdu. A ještě jednou, já bych to nechal na národních státech. A naše rozhodnutí by mělo být jako parlamentu. Zrušme střídání času. A rada, ať si s tím poradí. Nechme jim také něco rozhodnout. Děkuji za pozornost. Uh, thank you. Děkuji, kolego. Velmi vám děkuji. A slovo má paní Virkunen. Ano, děkuji, pane předsedo. Podporuji návrh komise, podporuji návrh stanoviska našeho zpravodaje, zastupuji finské občany a musím říct, že i ve Finsku občané byli proti posunům času dvakrát do roka. A dokonce prošla iniciativa ve finském parlamentu, která má velkou podporu a i finská vláda je odhodlána prosazovat změnu této směrnice. Víme, že měnit dvakrát e, ročně čas je velmi zastaralé. Dřív šlo o úsporu energie, ale technologie jsou pok- lepší, pokročily a nic tím neuspoříme. A Dostalo se to skutečně do situace, že my se musíme ptát průmyslu, jaké výhody, jaké přínosy z toho průmysl, průmysl má. Odpověď je, že žádnou. Žádnou výhodu, naopak jim to škodí. Takže je dobré, že komise navrhla toto ukončení, změnu. A já jsem byla překvapena a potěšena tím, že jednají tak rychle. Tedy svým způsobem rychle, protože parlamentu už, se, už tato debata vede po celé roky a my jsme žádali komisi, aby přišla s návrhem. A po veřejné konzultaci myslím, že opravdu přistoupili k, k, se, se, do, se, e, tedy začali jednat velice rychle. A není pravda, že to byli e, pouze Němci. My víme velmi dobře, že v mnoha zemích e, byli občané velmi aktivní, v některých zemích ovšem samozřejmě to není tak důležité, ale v některých ano. Takže já myslím, že je důležité, že to teď postupuje vpřed, že se to pohnulo, ale velká chyba byla v tom, že jsme nevedli na začátku koordinace, že jsme to nekoordinovali. Teď se v mnoha zemích říká, jestli bychom měli zvolit čas letní nebo zimní. Tady by to chtělo trošku lepší koordinaci. A takže tím pádem to možná si bude vyžadovat trochu víc času, protože země by spolu měly probrat jednotlivé státy, který tedy čas zvolí, jestli letní nebo zimní. Ale jinak je to velmi dobrý návrh. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Mohu přímo navázat na paní Virkunen. Já si myslím, že to, co navrhla Konise, je velice dobré. Podporuji pana zpravodaje pana Šulceho, ale opravdu je to tak, když se zavádělo to střídání času dvakrát za rok, vycházelo se z té úvahy ušetřit energii. Večer se sice ušetří, ale vydává se v létě víc energie ráno, když je ještě tma a zima. Jsou lidi, kteří si ráno musí v letě přitápět, to znamená v součtu výjde nula. Dalším cílem bylo zabránit nehodám večer. Ano, těch je večer opravdu míň, zatímco ráno je jich víc. Třeba děti, když jdou do školy. Prosím, nechte mě mluvit, taky jsem vám do toho neskákala. Když se udělá zákon a nedosáhne se cíle, tak se má zákon zrušit. Cílem bylo to střídání. V Rusku se to třeba zavedlo tak, že to k ničemu nebylo a změnilo se to proč by měla být Unie hloupější než oni, když to nefunguje? Krom toho, chronobiologové dostali dokonce Nobelovu cenu za to, když zjistili, že e, lidé i zvířata se řídí prostě svým systémem, mozkem a že ideální nebo normální je nestřídat čas. Dokonce správnější podle chronobiologů je ten pravý čas, ten zimní, Otázka tedy je, když se to zruší, co bude natrvalo, zimní nebo letní. Já s tím problémy nemám, ale zhruba 20% populace s tím problémy má. Všichni chroničtí nemocní, malé, malé děti, starší lidé prokazatelně mají problém. Uh, Eh, lze prokázat, že zdravotnictví přímo po změně času vždycky má větší, větší množství nemocných. Děti se hůř soustředí, po té změně, to je ve školách také prokázáno a neměli bychom to tak nechat. Samozřejmě členské státy mají kompetenci si to sami rozhodnout. Vždycky to tak bylo. I když se to zavádělo, to střídání, tak to bylo kompetenci členských států. A samozřejmě, protože jednotný trh je důležitý, tak se shodly členské státy na jednom čase. I Švýcarsko, když, ve když k tomu došlo v Evropě, tak ve Švýcarsku měli referendum. Veřejnost byla proti střídání času, ale vláda řekla, půjdeme do toho, my jako Švýcarsko nechceme mít jiný čas než nasi, sou, naši sousedi. Myslím, že pro jednotný trh dokonce je lepší nestřídat ten čas. Tam dochází ke změně dispozic v logistice, změna v jízdních řádech. Myslím, že rozhodně by to střídání mělo skončit. Už před pár lety jsem hovořila s panem komisařem, který to měl v kompetenci. Zrušme to. A on řekl, máme eh, z toho obavu, ale já se tady opírám o to, že snad budou vlády rozumné a doufám, že to bude fungovat tentokrát. Děkuji. Děkuji, paní kolegie. Kolegyně, to je opravdu ožehavé téma. Stále mi přibývají na seznamu řečníků nová jména. Ten seznam je opravdu dlouhý, předlouhý. Takže budeme pokračovat. Paní Griffin, prosím, máte slovo. Děkuji. Budu reagovat stručně. Chtěla bych zdůraznit samozřejmě, že pro náš výbor dopad na průmyslovou sféru má roli, ekonomické dopady hrají roli, ale se, stejně jak to řekla teď paní kolegie, kolegyně, musíme myslet na to, jaké jsou zdravotní dopady. Uh, my máme docela jednotný přístup k průmyslové politice, to se věnuje i sociálním a ekonomickým dopadům, samozřejmě zdravotním dopadům a je třeba na tom dál pracovat v této souvislosti. Děkuji. Děkuji. Pan Tamboráno, další řečník. Děkuji. Já to mohu vzít stručně. Uh, Hodně se o tom hovořilo. Máme tady celé spektrum dopadů biologické, lékařské, dopady na průmysl, na jednotný trh. Rozhodně není moudré přijímat nějaké rozhodnutí na rychlo. Nechat členským státům možnost rozhodnout o tom sami, zda ten systém si nechají nebo nenechají, to taky není moc moudré protože by to vedlo k velkým problémům na jednotném trhu, třeba v dopravě. Stejně tak by to mohlo problematizovat výměnu zboží mezi členskými státy. Děkuji. Děkuji vám, pan Martan. Děkuji. Myslím, že hodně věcí už bylo řečeno. Já tady, čemu tady rozumím z té debaty, že je naléhavé, abychom počkali protože už se to tady eh, probírá desetiletí a teď je možná dobré, abychom počkali. Samozřejmě, že tato stejná komise eh, někdy přijme Evropskou inici, eh, občanskou iniciativu a někdy ne. Takže i když je to možná v kompetenci členských států, já myslím, že je dobré, aby měly členské státy co nejširší vizi, co nejpřesnější, aby došlo ke konzultaci v každém členském státě, abychom věděli, jestli opravdu občané každého státu chtějí změnit e, tuto situaci. A pak se můžeme bavit o tom, jestli bude to letní nebo zimní čas. Protože když si eh, každý bude to dělat po svém, tak z toho bude jen zmatek. Uh, Děkuji. Pan Balcetis. Děkuji, pane předsedo. Proč je tolik kolegů, kteří tady říkají, jaké jsou jejich názory. To je věc nejenom ekonomická, je to důležitá politická otázka, zrovna před volbami do Evropského parlamentu. Každého z nás se budou ptát, proč za deset let komise nepřišla s žádným pokrokem. Třeba skončit se střídáním času. Ono nejde jenom o ekonomickou otázku. A měli bychom pochopit, že tohle je složitá věc, jak ekonomicky, tak politicky. To znamená, že komise by měla svůj návrh předložit co nejdřív. Měla by se řídit posouzením dopadu. Já si nemyslím, že se něco změní. Musíme být pragmatičtí, to řekl pan Lange. Musíme rozhodovat na bázi regionálního principu to znamená požádat členské státy, zeptat se jich v jednom regionu, jaký by chtěli mít čas, protože bychom neměli mít čas, aby třeba v Litvě byl jeden čas a 200 kilometrů dál v Lotyšsku by byl jiný čas. Ale máme věc, je tady věc, na které se musíme dohodnout. Musíme se schopit a to rozhodnutí udělat tak, aby v budoucnosti to střídání času už nebylo. Ještě někdo? Ano, mám vás na seznamu. Ano, jenom aby bylo jasno, já jsem naslouchala jinému překladu a pan Krasnodebský mě kritizoval. Já souhlasím s tím, co říkal pan Krasnodebský nemůžeme mít rozdíl času mezi sousedními zeměmi. Takže stále mě překvapuje, že řečníci říkají, jak je to s časovými zónami. Dnes v časových zónách žádná koordinace není. Členské státy si mohou vybrat, co chtějí. To znamená, tahle směrnice v oblasti koordinace nemění vůbec nic. Mění jenom tu část, která hovoří o tom, že se střídá čas, že se nebude dvakrát za rok střídat letní zimní čas. Nic jiného se nemění. To znamená, nevím, jestli je to politika nebo nedorozumění, ale ono to nezabere moc času pořádně si to přečíst, takže držme se prosím faktů, když už děláme legislativu. Děkuji. Děkuji. On no, to asi nebude nijak snadné, aby se členské státy dohodly a rozhodly. Snadné to nebude, tím jsem si jist, protože budeme chtít eh, brát ohled na názory našich občanů a názor občanů může být v různých členských státech opravdu různý. Tedy snadné to opravdu nebude, ale měli bychom pokračovat. Když už jsme se do toho pustili, tak pokračovat. Obecně řečeno, já mám své pochybnosti, ale myslím si, že dobrá myšlenka je pořádně to prověřit. A pak uvidíme, zda, jak to podpoříme. A Evropská komise tu dnes je zastoupena paním Demajerem z DG Move. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Šulcemu, panu zpravodaji za návrh. Děkuji výboru za tu víceméně širokou podporu. Budeme očekávat vaše konečné rozhodnutí. Bereme na vědomí, že to určitě bude trvat déle než eh, to předpokládal původní návrh komise. A také chápeme, že je třeba k tomu přistupovat koordinovaně, tak, abychom měli jistotu, že výsledek bude úspěchem pro evropské občany. Tohle všechno bereme na vědomí. Samozřejmě víme, že vybrat si svůj čas je v kompetenci každého členského státu a víme, že mnohé členské státy v tuto chvíli eh, šetří situaci, tak říkajíc, u sebe doma, tak, aby rozhodli, co zvolit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám. Kolik Well, uh, uh, okay, okay, such a hot topic, so we can... Tak to znamená, téma je navýsost žhavé, budeme mít druhé, te, druhé kolo ještě. Pan kolega Blanco López, prosím, prosím. Já bych jenom chtěl něco upřesnit. Není to žádný oportunismus, že zástupce komise teď říká, že vidí, že většina tohoto výboru podporuje plán komise. To jsme zatím nijak neschválili. A když jsem naslouchal, tak si spíš myslím, že většina řečníků spíš spochybňovala. Říkala, že komise neprovedla posouzení dopadu, než přišla s tou iniciativou. Já si myslím, že to bychom měli taky jasně formulovat. Dobrá, máme své pochyby, ale obecně vzato podporujeme Evropskou komisi s jistými pochybami a z, zaznamenali jsme v diskusi mnohé pochyby. Takže to víme, všechno v pořádku. Pan Langen ještě jednou. Jenom krátce bych se zeptal. Zástupce komise řekl, že je potřeba víc času. A já se tedy ptám, zda posouzení dopadů už bylo zadáno, nebo se bude zadávat, a nebo uh, komise prostě ignorovala příslušná doporučení, která přišla mimo jiné i od rady? Komise, prosím, můžete na to odpovědět? Děkuji. O čem jsem hovořil, je potřeba času, aby se došlo k nějaké dohodě. My teď samozřejmě budeme pokračovat. Zjistili jsme, že to bude trvat déle. Posoudili jsme všechny důkazy, které byly na stole, včetně té pečlivé zprávy od parlamentu. A jak jsem řekl, teď, je na, teď jsou na řadě členské státy, aby posoudili své vlastní dopady na sebe sama, než se rozhodnou, co si vyberou. Děkuji. Třetí kolo diskuse, prosím. Paní kolegyně, normálně se nevracím znovu do deskaze, ale když se podíváme na ty skoro egalitářské postupy v parlamentu, je mi líto, ale zástupce komise v podstatě čte se svých poznámek a neposlouchá, co tady zaznělo. A já bych opravdu byla ráda, kdyby opravdu odpověděl na to, co tady ve výboru zaznělo. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Samozřejmě. Milí pane zpravodaji, skoro jsme zapomněli na to, že nejdůležitější pro vás bylo to, co jste řekl. Co vy si myslíte o té diskusi? Jak vidíte tu diskusi tady ve výboru, jak to vidíte se spoluprácí s komisí. Co vy na to? Já miluji tento výbor, miluji Evropský parlament. Tak, jak to známe, parlament, co by zastoupení lidu, vyjadřuje různé názory a já jako zpravodaj považuji za velice důležité, aby se respektovaly obě strany. Za prvé ta strana stejně jako já, která říká, že by bylo dobře, kdybychom našli cestu, jak zrušit střídání času v EU, ale je třeba respektovat i druhou stranu, ta má taky své argumenty, která říká, že je proti. Co je pro mě důležité, já jsem pro, aby se to zrušilo, důležité je najít rozumnou cestu. Za prvé, musíme jasně říct pravdu, že to nezvládneme v době, kterou určila komise. To jako poslanec a zástupce lidu musím říct. Pro nás, pro instituce, e, instituce EU, je špatně, když nejvyšší zástupce komise se postaví před média a počinům občanům Evropy sdělí, že se to dá udělat velice rychle. Občané pak mají očekávání na nás, my víme ale, jaké jsou tu výzvy. Ano, bylo by skvělé, kdybychom od komise měli nějaké posouzení dopadu. Doufám, že už na tom někdo pracuje. Je jasné a ví to každý, že členské státy v tuto chvíli vedou uh, diskuzi, která velice těžce se bude dopracovávat ke společným názorům. Proto může se stát, že se vyslovíme pro, že třeba výbor řekne třeba ano, chceme to v nějakém svém stanovisku, ale musíme říct, je na to potřeba dost času a musíme podrobně uh, Eh, probrat všechno, co s tím souvisí. Nemůžeme říct tak nebo onak, aniž bychom se všem těm souvislostem věnovali. Já očekávám v nejbližších dnech zajímavé rozhovory při setkání se stínovými zpravodaji. Pár termínů jsme již se sekretariátem naplánovali. Um, máme trochu časový tlak, ale termíny budou, ale já bych si přál, abychom se všichni navzájem respektovali. To, že každý může mít velmi odlišný názor a v tuto chvíli nemáme definitivní výsledek, pak tady budeme mít někdy hlasování, nevím teď přesně kdy, a pak budeme vědět, že výbor ITRE EP má takové či onavé stanovisko. Dřív říct nemůžeme, co si myslíme, protože názory jsou veskrze rozmanité. Skvělé, pane kolego, skvělé, pane kolego. E, jako vždy, zpravodaj ve výboru ITRE otevřený všem návrhům. Nevíme nic, dokud nebudeme hlasovat ve výboru ITRE. Výsledek se bude znát vědět v březnu, 4. března se bude hlasovat ve výboru TRAN, který je vedoucím výborem této otázce. Tam budou hlasovat 4. března. Lhůta pro pozměňovací návrhy ve výboru ITRE 30. ledna. Příští, vý, příští týden, prosím, pamatujte si, příští týden lhůta předloži, pro předložení pozměňovacích návrhů. K té zprávě kolega Svena Šulceho. Děkuji vám za tu diskusi, byla skvělá a báječná. Myslím, že téma je pro nás a pro všechny občany velice důležité. Tedy Půjdeme dál. Další bod pořadu jednání, bod číslo 9, zpráva o průběhu evropského setkání mládeže. Proto bych přivítal s velkým potěšením, tím, že vám potřesu rukou. Děkuji. S velkým potěšením bych chtěl eh, přivítat eh, tři účastníky European Youth Event. Je to Jonathan uh, Francesca Episkopo a Frauke Gebrau, kteří předloží své myšlenky, které byly mohly být relevantní pro příští práci výboru ITRE a konkrétně jsou to věci týkající se Ehm, gene editingu, robotiky a ehm, umělé inteligence. A také ekodesignu a ehm, vlastně podnikatelství. Velice důležité otázky pro výbor ITRE. Umělá inteligence, robotika, gene editing uh, a obecně řečeno podnikatelství. Dovolte mi, abych připomněl vám všem a členům tohoto výboru ITRE, že Evropská, že European Youth Event se konalo 1. a 2. června roku 2018 ve Štrasburku a zúčastnilo se ho více jak 9 tisíc mladých lidí, kteří diskutovali o ideách stavící um, se k budoucnosti Evropy. A teď bychom rádi předložili některé výsledky uh, pro případnou další diskuzi. Rád bych začal prvním řečníkem, panem Jonathanem Pugem, který předloží dve, dvě ideje, obecně řečeno, je to první blok, gene editing, genetický editing a e, jsme měli poprosit, milí příteli, abyste začal naší diskusi. Jonathanem, máte slovo. Hezké dopoledne, vážení členové Evropského parlamentu, děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že jsem mezi vámi a že eh, mohu se hrát malou roli v diskuzích v tomto parlamentu. Jsem eh, výzkumný pracovník akademický v oblasti etiky a biotechnologie a pracoval jsem v oblasti etiky eh, geneticky poháněné organismy. Eh, Toto pro mě je téma a předmět diskuze bylo to také tak na European Youth Event, takzvaná DNA revoluce bylo téma. Dnes bych rád navrhl dva pozměňovací návrhy, které vyvolávají diskusy. Je to ke stávající směrnici EU, jde o geneticky modifikované organismy. Pozměňovací návrhy, které předkládám, se mají postarat o to, aby směrnice byla lépe napasována úpravě mm, a také, aby se věnovala více různým chorobám způsobovaným například moskyty. Nejprve bych eh, chtěl říci, že tato směrnice by měla vyjasnit model eh, takového konsenzu, eh, tak, aby bylo možné dělat biotesty v různých se, se, se genetické. Předložený poznací návrh by vysvětlil, jak směrnice směrnice spolupracuje s různými úpravami a testy a vytvoří se tak rámec pro eh, rozhodování eh, mezi aktéry eh, a mezi zástupci jednotlivých společenství. Článek 9 této směrnice eh, GMO vyžaduje, aby členské státy konzultovaly veřejnost ještě předtím, než se své volně vypustí GMO, a budou, takže budou šířit také relevantní informace o těchto testech. Ovšem, je tady, eh, můžeme říci, že veřejnost by měla eh, mít zajištěno větší ochrana, co se týče různých faktorů, které spouštějí choroby. Důvod je, že tyto testy by znamenaly environmentální experimenty, ale také by to byly klinické zkoušky, zkoušky a hlavně by se používalo různých dat. I když, i když tyto zkoušky, z těchto by měli profitovat různí eh, lidé, tak jsou tady společenství, eh, které by se mělo toto konzultovat. Bylo doporučeno Světovou zdravotnickou organizaci, aby tato úprava v této oblasti byla zacílena na demokratické postupy, eh, které se budou, kde budou zaangažovány také různá veřejná společenství. Toto by šlo nad rámec těchto společenství, rozšiřovaly by se informace a místo toho by různí zástupci měli být také zaangažováni do těchto postupů eh, s různými členy tohoto společenství a měla by být zaručena výměna eh, na, výměna názorů. Toto je taková, měla by být taková masivnější forma angažovanosti. Členové mm, společenství by měli být také, se měli také angažovat. Mm, dřívější testy geneticky modifikovaných mm, faktorů mimo Evropskou unii byly kritizováni. Nebyl tady koncens e, z tohoto společenství a proto Evropský parlament by měl přijít s legislativou a zajistit, aby toto nenastalo v příštích e, testech. E, druhé mé doporučení Evropský parlament by měl přijít s takovým dalším grémiem, byli by tam členové evropských organizací pro bezpečnost potravin a Evropské centrum pro prevenci chorob, tak, aby bylo možné udělat e, riziko, posouzení rizik u těchto GMO. Jedna téma, které vystalo v diskusích na European Youth Event, bylo to, že Evropský parlament by měl být vědecky postupovat a racionálně postupovat v těchto zkouškách a testech. Myslím si, že, tento, že toto je zakořeněno ve skutečnosti, že směrnice EU o GMO je založena na preventivním principu. Někteří účastníci European Youth Event sdílejí na tom, se shodují na tom, že tento princip byl interpretován jako něco, eh, kdy Evropská unie příliš přeceňuje rizika GMO, aniž by eh, se věnovala pozornost i případným výhodám. Ehm, toto bylo také zdůrazněno eh, jinde a tady to nemusím znovu říkat. Místo toho bych rád vyslovil konkrétní doporučení, jak je možné zvýšit vědecké posouzení různých rizik, tak aby to bylo možno aplikovat v případě geneticky modifikovaných chorob. Ehm, ze směrnice, ve směrnici 2001 GMO ehm, jsou předmětem rizikového posouzení ze strany Evropské agentury pro bezpečnost potravin. Ovšem mnoho rizik mm, a e, těchto technologií jdou za hranice expertízy těchto grémí. E, to grémium, které navrhuji já, by mělo posoudit nejrůznější negativní rizika, ale také výhody těchto geneticky poháněných technologií. Jde tady o epidemiologii, veřejné zdraví a také biodiverzitu. Evropský úřad pro Evro- no, bezpečnost potravin už přišel s různými publikacemi a spolupracoval s Evropským centrem pro prevenci chorob včetně eh, posouzování různých eh, nemocí způsobených GMO. Gremium, které navrzuji já, by poskytlo nezávislé vědecké poznatky a poskytlo podporu Evropskému parlamentu. Rovněž by bylo možné zrevidovat stávající hlavní směry eh, pro ekologická posouzení GMO, ehm, takže by se to týkalo i různých testů na organismy. Samozřejmě, zdá se, že Evropská unie by neměla, být, neměla vydávat nějakou celkové moratorium této technologie. Vyzývám vás, členy Evropské Evropského parlamentu, abyste eh, se mm, věnovali pozornost úmluvě OSN o biologické diverzitě a měly by být zamítnuta takovéto výzvy po moratoriu. Toto není nezbytné, pokud bude schopni provádět posuzování rizik. A měla by být vzata v úvahu nejenom rizika z těchto technologií, ale rovněž povaha nákladů, pokud se rozhodneme zachovat situaci status quo. A závěrem. Eh, pochopíme-li eh, genetický eh, editing, taky zapotřebí učinit rozhodnutí o rizicích a příznivých dopadech těchto technologií na lidské zdraví. Vyzývám Evropský parlament, aby nyní zvážil, jestli máme řádná grémia, která budou schopna posoudit rizika a výhody těchto technologií. Děkuji. Jonathan, let Děkuji Jonatanovi. Dovolte mi, abych řekl pár slov. Je vám 30 let je to tady napsáno ve složce, vynikající, skvělé, jste Brit a děláte doktorský výzkum v aplikované filozofii morálky na Oxfordském centru pro praktickou etiku v UEHIRO. A také vedete práci, takový projekt s názvem e, Etika nových teoretických terapeutických aplikací hlubokých mozkových stimulací. Ano, velmi zajímavé. Ehm, vydal jste několik článků o etice ehm, genového editingu na lidech a zvířatech. A mm, publikoval jste také, mm, dělá se s vámi interview v mm, různých, v, v Guardian Newspaper, s BBC jste měl interview a také z Global News Network. Takže máte skvělou zkušenost, ehm, co by mladý vědec a teď je na čase, aby se vyjádřili poslanci. Paní Griffin? Ano, vítám eh, vás, je to skvělé, že vás máme všechny tři tady eh, to byla skvělá prezentace a eh, ráda bych požádala sekretariát, jestli bychom mohli rozdat všem členům výboru ITRE mm, pozměňovací návrh, všechny tři, které se mm, týkají tohoto tématu, takže všichni Eh, v tomto parlamentu by měli příležitost eh, se na to podívat a podívat se na to, jestli bychom eh, mohli toto posunout nějak předu. Jonathan, vy jste tady byl na minulé diskuzi, někteří členové říkali, že průmyslová politika musí vzít v potaz dopady a část problému, který tady máme, je, že máme několik různých stran názorů. Jde tady o zdraví a o environmentální dopady frackingu. A ještě to všechno nebylo řádně prošetřeno. A podle mého názoru je to ostudné, že lidé mohou říci, my vůbec neznáme, jaké jsou dopady tohoto na zdraví, na zdraví našich dětí. A přesto eh, tyto eh, názory by mohly eh, být slyšeny. Vy jste se dívali také na podíl na legislativu, kterou jsme vydali. Měli jsme tady podporu napříč stranami a podporu evropských občanů. Jde nám o e, čistou energii pro všechny evropské e, občany. Máme tady k tomu balíček a chceme se postarat o to, abychom e, se koncentrovali na potřeby našich občanů a je také součástí národních klimatických plánů, které máme v jednotlivých zemích Chceme um, uh, ukázat, že se tyto věci uh, efektují také s místními společenství, mladými lidmi, rezidenty, protože toto je jejich budoucnost. Mm, a um, um, my uh, chceme ukázat, co jsme udělali. Chceme mít účinný mechanismus tak, abychom se mohli mohli také eh, diskutovat s našimi eh, občany. A to, co vy říkáte za AI, to nám eh, umožňuje udělat tyto věci ještě efektivněji na tomto poli. A kdyby se to podařilo, bylo by to velice vítané a mm, musí to být účinné konzultace s společenstvími. Musíme mít mechanismy, které umožní lidem Eh, kteří mají možnost rozhodovat, aby eh, opravdu rozhodovali o tom, co má dopad na jejich budoucnost. Takže eh, vám všem děkuji za to, že jste mezi námi. Možná vidíte, že se tady hodně teď toho děje ve Velké Británii. A já vám děkuji. Děkuji, Terezo. Kolik Mart, kolega Marta. Ano, děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Já nejsem výzkumník v této oblasti, ale myslím, že tady skutečně kladete zásadní otázku, která existuje, to je otázka transparentnosti. Zvláště u demokratických orgánů, které mají o tom rozhodovat. Podívejte se, jak to teď, co se teď děje s krizí o, o, o, ohledně glyfosátu, EFSA, kdy EFSA je obvinována že v podstatě jenom okopírovala zprávu, eh, výzkumnou zprávu Monsanto. Tohle je hlavní město lobbystů. Cholesterol, říká se vždycky, je špatný, dobrý. Všechno má dvě stránky. Ale vždy, když je někdo nějaký lobby, lobbysta, musí existovat vždycky nějaká protiváha. U, ta, u takových témat jako je toto. Potřebujeme mít různé pohledy na věc. Já bych se býval s vámi rád setkal už na začátku mandátu, abychom slyšeli uh, váš postoj. Takže já bych spíš kladl tu otázku toho, jak my, volení zástupci, máme zodpovědnost. To jakým způsobem můžeme nějakým způsobem respektovat tento systém, jak může občanská společnost bojovat proti vázelovistů. Jak můžeme t- vyvážit tu situaci? To je základní otázka, kterou si musíme klást. Děkuji za vaše vysvětlení. Děkuji. A kolega Kohlíček? Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem rád, když tady vidím někoho, kdo se zabývá věcmi, které jsou praktické. Tady si nejsem zcela jist, že jsem pochopil praktické dosahy toho, co tady kolega říkal. E, protože jsem technik, tak samozřejmě vždycky koukám na to, e, co k čemu směřuje. E, jestliže má být nějaká diskuze, zejména u geneticky modifikovaných organismů, to už je jedno, jestli je to v rostlinné nebo živočišné říši nebo někde jinde, potom je vždycky třeba být velmi opatrný Veřejnost to od nás žádá. Žádný z nás není asi v této oblasti specialista. Já, když jsem stavil PC, tak jsem se nezabýval eh, genetickou modifikací samozřejmě. Ale chtěl bych upozornit, že u některých chorob, které samozřejmě jsou vyvolány tím, že v genech příslušného člověka dojde k nějaké malformaci, tak u některých chorob se projevují ty důsledky až ve druhé nebo třetí generaci. Čili já souhlasím s tím, aby u některých výzkumných projektů byl určitý panel specialistů, který nám bude dodávat informace. Jak říkám, nejsme nikdo vševědoucí, ale je třeba, aby výsledky těch výzkumů byly opravdu dohloubky prověřeny, protože někdy zejména u živých organismů, malé drobnosti hrají velkou, mají velké důsledky. Můj tatínek byl doktor, já jsem to viděl na vlastní eh, oči u jeho pacientů. Takže eh, tam souhlasím s vaším návrhem, je to velmi zajímavý návrh, je třeba na něm samozřejmě pracovat společně s komisí a myslím, že řada našich eh, kolegů to podpoří, ale je třeba opravdu velmi opatrně ty důsledky takových pokusných záležitostí vyhodnocovat. Děkuji za pozornost. Thank you, thank you very much. Uh, Děkuji. Možná velmi stručně. Jonatane, vy jste řekl, že velmi správně, že samozřejmě společenství není pouze pasivním příjemcem Ale jak vnímáte náš vliv? Eh, řekněme, jak by mohl náš vliv nějakým způsobem změnit eh, ten timeline nějaké klinické zkoušky? Že například přímo na mě se byla zkoušena taková nějaká nová léčba, asi před rokem nebylo to vůbec snadné. Samozřejmě stále eh, v důsledku toho trpím, ale někdy prostě je nutné říct, dobře, není to úplně prověřené, ale prosím vás, vyzkoušejte to, protože eh, je to, je to určitá příležitost. Jak vnímáte eh, tohle dilema? A ještě ještě také geneticky modifikované organismy. Naši kolegové z Envy a Agri samozřejmě, ty, ty o to mají největší e, e, zájem Ev, a Evropský parlament se ch, snaží obecně chránit občany. Ale jistě, že bychom měli být otevřeni. Vy jste, myslím, mi něco takového zmínil. To znamená, že bychom měli i nadále zůstat otevřeni, pokud chceme chránit občany, chceme mít stejné názory jako občany, ale ne vždycky je to pravda. Někdy bychom měli jít trošku nad, nad rámec eh, myšlenek našich občanů. Ještě paní Grostet, promiňte. Pane předsedo, já se pokusím to říct si rychle, abychom měli čas i na odpověď. Mně přijde hezké, sympatické, když sem přijdou mladí lidé, kteří eh, se, nám, eh, se s námi sdílí své úvahy, výsledky své práce. To je hezké, ale nebudu také upadat do určité demagogie, že bych říkala, že to, co děláme, není dobré, že tu není transparentnost a tak dále, že lobbying je katastrofa. Všichni lobují. Já lobuji v rámci své skupiny chci být zpravodajkou nějakého textu, který mi přijde důležitý, no tak udělám lobbying v rámci parlamentu nebo své skupiny. Všichni lobují. Takže abychom ne, nevylili náhodou, jak si to, eh, eh, abychom to eh, náhodou nevzali šmahem. Když eh, si uvědomíme, že jde o to, že lobbying je o tom, abychom měli maximum informací ze všech možných stran. A pokud nějaký eh, poslanec má smysl zodpovědnosti a zamyslí se pak nad tím vším, co slyšel a, a na, navrhne optimální řešení, pak je to v pořádku. Otázka zdraví. Farmaceutická legislativa, to se týká farmaceutického průmyslu. Hodně pracuji s uh, eh, združeními uh, eh, pacientů. Ty jsou naprosto nezbytné. Nemůžeme pracovat na zdraví, když nebudeme mít vztah s těmi združeními uh, eh, pacientů, protože jedině tak bude jasné, jak to vnímají celé, jak to je to vnímáno z pohledu těch, těch nemocných, těch pacientů, zákazníků. Takže musíme být upřímní a dívat se na to trošku i s takovým odstupem, abychom nedělali z toho ideologii. Máte slovo? Dal hodně otázek. Děkuji za otázky, děkuji za vaši účast, angažma. Začnu vaší otázkou, Jeří jak je to s tou individuální, eh, tedy klinickou zkouškou, které se účastní nějací jednotlivci. To je právě důležitá součást etiky a regulace, aby tu byl eh, informovaný souhlas toho pacienta. To znamená, že vy jste vyslovil souhlas, že eh, budete součástí této klinické zkoušky. Ale to není vždycky tak snadné v případě veřejných zkoušek. Třeba geneticky modifikovaní komáři tak tam není vždy možné se zeptat každého člověka v tom eh, dotčeném společenství, jestli ty přínosy, jestli si myslí, že ty přínosy převáží eh, možná rizika. Takže je důležité, abychom respektovali určité demokratické eh, postupy v různých národních kontextech. Také je to relevantní k tomu, co říkáte že jsou důležité nějaká, že jsou důležitá například pacientská eh, združení a tak dále, určité skupiny. Právě protože tohle je vlastně prevenční medicína například, tak vlastně celá populace je potenciálním pacientem. Tak jak pak tyto obecné myšlenky do toho zakorporovat? To je skutečná demokratická výzva. Děkuji, že jste to nadnesli. Ještě pár dalších důležitých bodů jasně, že musíme být opatrní, obezřetní při používání těchto technologií. S tím souhlasím s panem poslancem, který na toto upozornil. Ale součást obezřetnosti je i to, jak zvažujeme jak rizika, tak i potenciální přínosy. By bylo by snadné předpokládat, že je to prostě nová technologie, o které moc nevíme, takže budeme prostě přehnaně, budeme naprosto jen eh, opatrní, obezřetní. No, jenže ona je to situace, kdy potenciálně je to technologie, která může například zásadním způsobem eh, snížit eh, eh, nějakou výraznou chorobu. 2015, když se podíváme na to, na 400 tisíc lidí, kteří zemřeli v důsledku komplikací souvisících s malárií, samozřejmě ne v Evropě, ale, ale celosvětově. Ta hrozba těchto chorob přenášených určitými dalšími organismy je prostě zásadní a to, ta možnost to omezit, je, snížit je prostě obrovská. Já nejsem samozřejmě expert na frakování, eh, a, ale je to podobná situace, kde je tu určitá komunitární intervence, kde musíme pomýšlet na eh, eh, opět celkový přínos nějaké intervence. Ale nemůže to být jen o tom, že jim dáme informace a že to prezentujeme jako hotovou věc, že se to prostě bude dělat. Takže tohle je určitě určitý podnět k zamyšlení do příštích let. Děkujeme, Jonatane, za vaši prezentaci, za vaše návrhy a za to, že jste zodpověděl naše otázky. A nyní můžeme přejít k dalším řečníkům. Paní Francesca Episkopo, zdá se, že nám tady, tady máme sestupnou uh, tendenci věkovou, stále mladší a mladší u našich řečníků, takže vy jste zastupujete Itálii v podstatě do určité míry, vystudovala jste právo v univerzitě v Pise a na Oxfordu a nebo respektive teď působíte na univerzitě v Pise. A také Dirpolský eh, institut Skuala Superiore Santa Anna, eh, působíte, účastnila jste se různých evropských projektů ohledně regulace robotiky, eh, umělé inteligence, standardizace, certifikace, ochrany údajů, přijetí, otázka přijetí robotiky ze strany veřejnosti, to je důležité pro náš výbor, protože samozřejmě máme i eh, zprávu z vlastního podnětu o umělé inteligenci, kterou jsme schválili. A teď zodpovídáme za program, zodpovídáme za program Digitální Evropa, který bude důležitý pro příštích sedm let, kdy bude financován Evropskou komisí, Evropskou unii, obecně, čili nový program Digitální Evropa za který zodpovídáme. Je to asi 9 miliard eur. Takže tato témata jsou pro nás nesmírně zajímavá. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré ráno. Já vás zdravím. Jmenuji se Francesca Piscopo a jsem ráda, že vám mohu prezentovat dvě základní myšlenky, vypracované na panelech eh, nádeže zasvěcených robotice a umělé inteligenci. První otázka se týká vytvoření agentury eh, evropské pro robotiku a evropskou eh, umělou inteligenci, protože regulace a umělé inteligence je obrovskou výzvou pro, Evropy, pro Evropu. Nedostatky této regulace mohou vést k technologiím, které nebudou pak respektovat evropské principy a hodnoty, nebo které eh, mají, mají brzdící efekt na inovaci. A jakožto výzkumník v oblasti práva a technologie často nacházím na situaci, kde vznikají určité eh, regulační, re, určitá regulační úzká místa, která pak brání podnikům vyvíjet eh, efekt, dobré produkty. Takže abychom řešili tuto výzvu, tak doporučuji, že aby Evropa vytvořila Eh, jakousi agentury pro robotiku a umělou inteligenci, což byl výkonný orgán s vlastním rozpočtem, aby eh, měl tento orgán tři hlavní funkce. Za prvé, měl by eh, nabízet národním orgánům vědeckou expertizu, která napomůže dialogu mezi institucemi a dalšími účastníky a která bude podporovat iniciativy na aktualizaci a propagaci robotiky. Dále by měla neustále aktualizovat pravidla pro testování, certifikaci, standardizaci eh, určitých eh, tříd aplikací a v neposlední řadě by tato agentura, agentura měla spravovat administrativní nástroje, jako jsou rejstříky, žádosti, kompenzační fondy a eh, veřejná úložiště dobrých postupů pro testování a osvědčování nových výrobků. Domnívám se, že stanovení této, eh, vytvoření této agentury bylo dokonce eh, v roce 2017 parlamentem doporučeno, ale Evropská komise řekla, že eh, by, že využije dalších iniciativ, jako například expertních diskuzních skupin a exper, expertních skupin na vysoké úrovni. Což se také stalo teď. Byly vydány etické pokyny pro důvěryhodnou a eh, umělou inteligenci ze strany eh, skupiny na vysoké úrovni pro, vys, pro umělou inteligenci. Navzory tomu, tyto, eh, i když existují tyto nástroje, neznamená to, že by stál, nadále nebyla potřeba mít plnohodnotnou agenturu pro umělou inteligenci, která by měla administrativní regulační funkce, která by byla interdisciplinární a interinstituční. To je jediné řešení, které zajistí včasné, včasné uh, ucelené regulační plány, tak, aby Evropa eh, byla na čele, pokud jde o umělou inteligenci a robotiku. A aby se přitom eh, zajistili a ochránili základní lidská práva a principy. Takže já eh, skutečně eh, se zasa, chci zasadit za eh, a vyzvat vás k tomu, abyste rovněž podporovali vytvoření této agentury. Druhá myšlenka, s kterou se, o kterou se s vámi chce podělit, je mechanismus na vyhodnocování robotu. Samozřejmě umělá inteligence může mít vliv na soukromí, důstojnost, autonomii, a bezpečnost lidí, fyzickou i psychologickou a inovativní povaha těchto zařízení spolu s částečně nepředvídatelnými eh, účinky jejich použití komplikuje situaci pro výzkumníky z hlediska eh, zmírňování určitých rizik, eh, která mohou vyplynout. Na druhou stranu zákonodárci mají nedostatečné údaje pro definování zákonnosti těchto zařízení a regulaci celého procesu od původního návrhu až po jejich uvedení na trh a hodnocení, pak vyhodnocování účinnosti této legislativy. Takže Evropa by prostřednictvím té robotické agentury a s pomocí expertů z různých disciplín mohla vytvořit mechanismus pro posuzování dopadu robotiky. Což by byl takový mechanismus, který by eh, fungoval eh, a komunikoval s evropskými institucemi a který by nahradil stávající eh, postupy pro hodnocení rizik a který by v jednotném dokumentu vlastně schromažďoval veškeré informace týkající se dopadů a zmírňovacích opatření, která mají zmírňovat určité aplikace robotů a umělé inteligence, a to jsou například autonomní automobily a tak dále. A eh, toto posouzení by pomáhalo zároveň i eh, odborníkům na robotiku omezovat rizika, která mohou vyplynout z využití robotů, aby to eh, splňovalo stávající standardy, aby z toho vznik, vznikly nové benchmarky a pokyny. Čili byl by to takový přístup ze spoda nahoru a pomáhal by regulátorům identifikovat regulační mezery a získávat eh, údaje o úrovni rizik ze představovaných určitými třídami robotů. Zároveň by bylo možné hodnotit ex post, to znamená že by to usnadňovalo aktualizaci stávajícího legislativního rámce. Děkuji, děkuji vám, Francesco. A nyní zahájíme diskuzi a slovo má kolega Zorino. Muito bom dia. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Já děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat Francesce za velmi zajímavé eh, podněty. Já jsem stínový zpravodaj za socialisty a demokraty a program Digitální Evropa. Hodně jsme se zamýšleli nad těmito otázkami, které souvisí přesně s tím, o čem jste mluvila. V rámci programu Digitální Evropa zejména tedy kapitol, které se týkají umělé inteligence a kyberbezpečnosti, jsme zavedli myšlenku toho, že musíme mít nějaká etická posouzení, určitý etický kodex, který by měl platit eh, pro všechny projekty. Jak víme, umělá inteligence a automatizace jsou klíčem budoucího rozvoje. A musíme, musíme, musí nám být jasné, jestli technologie bude sloužit lidem, ne, aby náhodou pak lidé nesloužili té technologii. Dobře, jsme s mladými lidi, lidmi, studenty, A je jasné, že potřebujeme inteligentní algoritmy, které budou uh, pracovat s námi, s vámi. A když budeme mít uh, osvědčené postupy a správné hodnoty, tak pak toho můžeme dosáhnout. Protože samozřejmě, že ty stroje budou eh, eh, absorbovat, přejímat naše modely a pomohou nám naši společnost zlepšit. Ale pokud budeme mít sobecký přístup, eh, ztratíme kontrolu nad, nad těmi technologiemi a budeme používat technologie k tomu, abychom získávali výhody nad ostatními, tak vytvoříme digitální společnost, v níž kdokoliv může cokoliv a veškeré zlo společnosti se tím jen znásobí. Nerovnosti budou větší, problémy budou horší. Proto ty vaše připomínky shledám velice zajímavé. Celá ta myšlenka agentury je zajímavá. V rámci naší digitální agendy nechceme mít 28 různých přístupů, chceme jakousi konvergenci napříč Evropou v oblasti technologie. Ehm, agentura může mít i podobu sítě. Nemusí to být eh, nějaká fyzická jaksi budova, může to být spíše virtuální. Už budu končit. Otázka o vyhodnocování dopadů. Máme tu sedm kolegů na seznamu. Ano, ano, já se omlouvám, už končím. Já vím, že byste velice férový, pokud je o řečnický čas, ale já jsem opravdu chtěl některé zásadní věci říci. Takže tady jsou eh, určité scénáře. Máme jeden scénář, kde si klademe otázku, jaký eh, to může mít dopad, když se díváme na eh, dopady na společnost, hodnoty a tak dále. To jsou ty důležité otázky. Person. Máme tady ještě jednu mladou osobu mezi námi a teď bychom měli skončit už vůbec celým tímhle bodem. A to máme ještě šest lidí na seznamu, kteří se chtějí vyjádřit k tomu, co říkala Francesca. Buďte prosím struční, velmi se vám za to omlouvám, ale teď kolega López Pomeo. Kolegyně, děkuji pane předsedo. Chci poděkovat hlavně řečníkům, kteří sem dnes k nám přišli. Bylo to hrozně zajímavé, co říkali. Určitě bude zajímavé i to třetí, co uslyšíme. Chci jenom dodat, je opravdu dobré, že věci jsou vykládány tak jasně a jednoznačně. To je pro mě velice zajímavé a ráda jsem slyšela i onu reflexi. Jenom bych se chtěla zeptat na jednu věc. Robotika, umělá inteligence, to je opravdu téma velice aktuální a já sdílím váš názor, že bychom měli na to zřídit Evropskou agenturu. Oni jsou s tím pak i problémy na úrovni členských zemí a ta agentura by tu mohla pomoct. Měli bychom pak konvergentnější a inkluzivnější Evropu a bylo by to opravdu velice důležité. Ta agentura by fungovala a pomáhala, byl by to důležitý nástroj. Evaluační mechanismus o dopadech, to si myslím, že je taky důležitá věc. Je důležité udělat také posouzení dopadu, a pak uvidíme, jaký dopad to bude mít na svět a trh práce. Zažíváme další novou revoluci, jsme součástí konkurence plného prostředí a budeme tedy muset sledovat i dopady na svět práce. Je důležité, aby to bylo všechno transparentní. To je hrozně důležité, protože pro robotiku a umělou inteligenci potřebujeme důvěru občanů. Ta důvěra je důležitá, proto ta transparentnost a ten požadavek, který máme. Děkuji. Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Ehm, několik drobných poznámek. Za prvé, ehm, základním pravidlem robotiky je, aby robot nepoškodil člověka. If you do mind, I could continue in English. Hlavním impact on the man. neměli žádný škodlivý dopad na člověka. Druhá věc, odpovědnost za chybu robota to je základní problém, který se musí vyřešit, protože se zavádí stále víc a víc robotů a některé roboty jsou samoregulační, tedy kdo nese odpovědnost, když dojde k chybě, kterou způsobí ten robot. Třetí věc. Musíme podporovat robotiku, to ano, ale co se otázky agentury týká, tak já bych preferoval spíš mechanismus posuzování robotů. Takový mechanismus by se dal používat po celé Evropě a používali by to národní orgány, protože těch problémů k řešení je tolik, že jedna agentura soustředěná někde, bez ohledu na to, jestli to bude v Bruselu nebo jinde, jedna agentura by tedy nebyla schopná vyřešit všechny ty problémy. Děkuji. Děkuji. A Patricie, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jsem opravdu velmi ráda. Mám radost pokaždé, když se tady sejdeme a diskutujeme o tomhle tématu co dva roky. Jsou tady báječní mladí kolegové, to mi dělá vždycky velkou radost. Téma, o kterém hovořila Francesca, je téma, které nám leží na srdci. Jedná se tady o dvě nejdůležitější věci, které bych chtěla zmínit. Ten mechanismus hodnocení rizik, to by se možná dalo dát dohromady s tím, co říkal pan Covenio. Tu pozornost, kterou směrujete i na etické aspekty, považuji za důležitou. To není tak říkat luxus, který si dopřejeme. To je v podstatě základní výzva, bazální otázka související s umělou inteligencí a robotikou. Při nejrůznějších kulatých stolech jsme už hovořili s mladými lidmi, přistupují k tomu různí lidé různě. Jsou kultury, které se vyvíjely různě, máme tady různé aspekty, různé aspekty právní, filozofické. A je jasné, že nové technologie přinášejí nové filozofické otázky. A k právnímu rozměru už se hovořilo o tom, že roboty mají právní subjektivitu. Pak se tady řeklo, ne, ne, to jde moc daleko, ale právní odpovědnost, to je zcela zásadní věc. No a k té agentuře úplně pro nejsem. Myslím, že je důležité, aby se to téma řešilo přímo v regionech. Vždycky říkáme nové téma, nová agentura. No ale proč se nepokusit o to využít ty kompetence, které už někde existují na regionální a lokální úrovni a z toho vytvořit síť, to si myslím, že v evropských gremích taky už máme kompetence, kterých můžeme využít, aniž bychom začali zakládat další novou agenturu. Pan kolega Tamburáno. Děkuji. Já budu reagovat na obě otázky. Někdy je to tak, a teď možná je to ještě výraznější než v budoucnosti. Máme nové technologie, digitální technologie. V obou oblastech se dosáhlo ohromného pokroku. V digitální oblasti pravděpodobně budeme z toho vyhodnocovat i biologické algoritmy. A z toho v některých oblastech vyplývá diskuze. Ostatně se vede i tady v parlamentě. A možná by se to mělo na pořad jednání dostávat častěji, tedy diskuse na téma, jakým směrem se chceme ubírat. Dobré argumenty jsou filozofické argumenty a biopolitické, protože věda a technika dosáhly skvělého pokroku, ale jsou nadřazená témata jako filozofie a etika, které budou rozhodovat o tom, co se dá dělat a co se naopak dělat nedá, jakým směrem se třeba chceme vydat. Zrovna tady v evropském prostředí tady máme velkou etickou a humanistickou tradici, větší než jinde na světě. A technologický vývoj nemůže nechat, nemůžeme nechat probíhat zcela bezmezně, jako to třeba dělají v Číně nebo ve Spojených státech. V Číně máme už genové experimentování Říkám to proto, že často je to všechno hnáno jenou myšlenkou na profit a to asi není úplně dobře. Zda se třeba bude zasahovat do genetiky rostlin, zvířat nebo lidí, nebo zda se bude uměle simulovat organická inteligence, no to není jenom technická otázka, protože technologie přinese úžasné výsledky, ale je to etický problém, to znamená, potřebujeme vědce s filozofickým zaměřením. Dostaneme se tedy do okamžiku, kdy bychom měli myslet víc filozoficky než technicky, víc filozoficky než tržně ekonomicky. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám, že jste přišli, abyste nám představili své myšlenky, to je pro nás jako pro výbor ITRE hrozně důležité slyšet myšlenky mladých lidí, co by se mělo dělat. Když hovoříme o robotice a umělé inteligenci, tak to je v podstatě jedno z top témat v posledních letech v tomto výboru a vůbec v Evropském parlamentu. My víme, že jedna z výzev, která je před náma, je digitalizace, robotizace, automatizace. Tady jde o to, že Evropa je v tomhle ohledu velice fragmentovaná. Z hosta máme různou legislativu v různých členských státech a eh, k tomu komise přijde potom s další legislativou k odstranění bariér a vytvoření jednotného digitálního trhu. My jsme rozhodovali prakticky už o všech těchto iniciativách. To znamená, myslím, že se ubíráme správnou cestou směrem k jednotnému digitálnímu trhu. Ale máme tady další výzvy v oblasti robotiky a umělé inteligence. To bude měnit naši společnost, mění to velmi rychle trh práce a má to globální dopad. V Číně, ve Spojených státech se investuje třikrát nebo pětkrát víc do umělé inteligence než my v Evropě. A abychom udrželi krok, tak bychom měli investovat daleko víc do výzkumu a inovací v této oblasti. Jak řekla Franciska, komise loni přišla s tou poradní skupinou na vysoké úrovni, kde se diskutuje o tom, co dělat. Samozřejmě velice důležitá je ta etická dimenze toho všeho, protože v Evropě máme možná jiné hodnoty, než má naše konkurence a my samozřejmě chceme mít evropský rámec, když hovoříme o etice v robotice a umělé inteligenci. Jak řekla Patricia, má kolegyně, bylo by to lepší řešení, než eh, budovat nějakou novou agenturu. K tomu mám kritický postoj. Často se říká, zařiďme novou agenturu, ale když ta agentura pak nemá dost kompetencí, zdrojů a síly, tak to vlastně k ničemu nevede. Myslím si, že je důležité zjistit, jak můžeme koordinovat. Děkuji, říká pan předseda. Kolegové, omlouvám se, že nemáme dost času na opravdu uh, obsáhlou diskusi. To, co říkáte, je všechno úžasné, ale Francesca teď dostane slovo, aby to okomentovala. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat vám všem za to, že jste nadnesli tak zajímavé, přišli s tak zajímavými otázkami a komentářem. Odpovědět na to za dvě minuty bude asi obtížné, ale udělám vše, co bude v mých silách. Pokusím se zvážit nejrůznější příspěvky všechny dohromady. Myslím si, že Výchozí bod je ten, o kterém mluvili mnozí z vás. A sice skutečnost, že Evropa eh, by měla zvolit evropský přístup eh, k AI a my jsme ehm, Vidíme tady také, že byla odvedena práce na sdělení komise z minulého roku. To je výrazem, to je důkazem tohoto. Eh, tento ehm, přístup by měl být založen na dvou zásadách. Za prvé, Eh, udělat volbu. Eh, ne, nemělo by to záležet na tom, co je technicky proveditelné, ale jak, jak chceme, aby technologie vypadaly, tak, aby mohly podpořit, posílit naše principy a základní prvky naší společnosti, a eh, aby mohly pracovat v náš prospěch. Druhá věc je potřeba začlenit etické úvahy v širším slova smyslu, tedy Tady mluvíme o společenských dopadech eh, robotiky a umělé inteligence. Toto je naprosto zásadní. A pak další prvky které já si myslím, že jsou nezbytné, proto je dobrá, eh, je smysluplná úprava regulace. Podle mého názoru, a to je důvod, proč jsem tolik mluvila o mm, možnosti eh, mít to agenturu. Tedy jde o využití prvku eh, společného řízení a myslím si, že toto by mělo být takové grémium, které bude mít více než jen konzultační roli a může mít takovou poradní funkci také ve srovnání s ostatními eh, agenturami, které byly mě vytvořeny na tomto poli. A závěrem bych ráda řekla, že myšlenka takovéto agentury eh, nutně neznamená, že by se eh, to dělalo jen na evropské úrovni. Já si myslím, že by bylo velice mm, účinné, kdyby to bylo založeno, vloženo do takové síti, síti nejenom stávajících evropských agentur, ale také národních eh, gremí, které se tímto zabývají. A eh, tak by bylo možné vytvořit mm, mm, takový půl různých takový půl vědomostí různých vědců, kteří se snaží Mm, proplout těmito eh, nařízeními a stávajícími standardy, které upravují eh, oblast robotiky. A poslední bod, o který se zvláště zajímám, a to je potřeba najít zjistit, kdo je zodpovědný eh, za technologie, umělou inteligenci. Podle mě musí být jasné, že nemáme tady k řešení oblasti energetiky. Musíme zjistit, kdo bude eh, zodpovědný, protože i eh, když jsou seberegulační, jsou to pořád stroje, jsou programovány na to, aby k tomu aby něco udělali. A eh, nejde o to rozhodnout, co udělat, jde o tu lidskou ruku za touto strojem, který ho vynalezl. A proto je zásadní, abychom Eh, zvážili také etické principy při eh, rozpracování těchto aplikací a také bychom měli rozlišovat mezi standardy, eh, standardy, jaké by tady měly být, co by tady mělo být ex ante, v případě, že by tady byly nějaké škodlivé efekty. A, takže vám poděkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji, Francesca, za všechny eh, poznámky. Tato myšlenka agentury. Ano, máme spoustu agenturů v Evropské, agentur v Evropské unii. A určitě takováto agentura, kterou jste navrhla, by byla naprosto nutná. Um, a výbor tady to vidí stejně tak. A nyní přejdeme k poslednímu, poslední řečníci, uh, eh, Frauke Gerau. Je to Němka, která vyrostla v malém městě na jihu od Berlína. Poté, co skončila střední školu, tak pracovala jako dobrovolnice pro jednoho roku na Institutu pro pobaltská maritimní výzkum v Rostoku. A poté přešla z vědy k, do oblasti inženýringu. A rozhodla se, že bude hrát aktivní roli eh, vlastně technologií a biogenetických zdrojů. A um, pochopil jsem z vašeho civíčka, eh, že byste ráda eh, propojila své eh, názory v oblasti technologie s mm, řekněme, ekologickými názory obecně a také jste velice aktivní v nevládních organizacích Young Nature Friends Germany se nazývá. Tady aktivně pracujete už několik let, ehm, tedy od vlastně základní školy. Skoro, ano. Tak jsem to odhadl dobře, máte slovo. Nejprve jsem chtěla říci, že jsem velice ráda, že jsem mezi vámi a že jste mi, ehm, že mám pocit, že Evropa je mi velice blízko. Chci vám poděkovat za to, že mohu být mezi vámi a že mi budete naslouchat. Eh, eh, chci vám navrhnout, aby bylo vytvořeno nařízení pro modulární design elektronických přístrojů. Eh, Takto mohou být lehce opravovány tím, že se prostě změní porušený modul, například modul displeje. Dosáhnout udržitelného vývoje eh, je velkým úkolem a klimatičtí výzkumníci říkají, že musíme změnit všechno v našem životním stylu. Politici by měli přijít s novými ambicemi velice rychle tam, kde to bude technicky možné. Většina lidí mění eh, každé dva roky své smartfony ehm, a pokud některé částečky nepracují řádně. Zároveň vidím, že spousta lidí chodí s rozbitými displeji, eh, protože oprava trvá příliš dlouho, příliš hodně stojí. Takže jsme se dostali k takovému smutnému poznatku, že eh, ukončení je lepší než oprava. Eh, modulární design tady máme například, když eh, se zlomí, když se poruší kamera, tak je možné ji nahradit a můžeme mít daleko účinnější kameru. Dokonce update hardwareu je možný. Nemusíte si kupovat celý nový telefon, pokud je k dispozici nová technologie. Jde mi o to, aby toto nařízení se aplikovalo na smartfony a tablety na trhu EU Ehm, dále by to mohlo být rozšířeno na e-readery, notebooky a podobně. Toto nařízení by mělo definovat minimální standardy eh, pro částečky, které jsou nahraditelné, například moduly eh, jako display, baterie, kamera, paměť ehm, a různé eh, zástečky, poty a moduly bezdrátové technologie, senzory a další. Moduly ehm, jsou nezbytnými nástroji, které by měly být k dispozici na internetu. Já mám osobní zkušenosti, že lidé si chtějí kupovat eh, trvalejší věci, pokud, protože je to, bude-li to možné. Eh, řízení odpadu je jednou z nejdůležitějších otázek, jak ochraňovat naši planetu, jak vidíte v naší zprávě AI. To je možná důvodem toho, proč mm, eh, mm, mm, to bylo jedna z našich myšlenek prezentovaná na AI 2018. Během svých technických studií jsem zjistila, že jednou z velkých motivací inženýrů je využívat energie a zdroje účinněji. Eh, mezi eh, inženýry a výzkumníky se často mluví. Ovšem je tu spousta věcí, které jsou technicky proveditelné, ale ty jsou zabokovány ekonomy, kteří si chtějí udržet eh, externí náklady. Jenom malé změny nastávají v politické oblasti. V roce 2017 jsem absolvovala výzkum, eh, pracovala jsem v malých eh, dvou evropských eh, podnicích, které dělali smartphone s modulárním designem, takže jsem si jistá, že toto bude možné i ve velkém měřítku. Ale pro velké výrobce je udržitelnost ještě není velkým tématem. A protože lidé hlavně chtějí mít dobré elektronické přístroje s dobrými technickými možnostmi, tak si sami zvolí, co koupí, i když často koupí telefon, který může být udržitelnější. Eh, tady se poptávka nekryje s eh, nabídkou. Vy, členové Evropského parlamentu, byste měli spolutvářet trh a spolutvářet budoucnost eh, mm, elektronické výroby. Eh, další myšlenka, kterou navrhuji, je mm, přijít s takovým malým eh, kapitálem eh, do malých projektů, kde bude technologie využívána ekologicky příznivě. A navrhuji, abychom spolupracovali s místními infrastrukturami, které už toto podporují aby bylo možné dosáhnout udržitelného světa a bojovat proti klimatické krizi, tak mm, věci často říkají, že čas nám ubíhá, ale nejsou zatím udělány žádné velké změny. A tak by bylo možná účinnější, kdybychom menší finanční částky dávali eh, většímu počtu lidí, kteří by prováděli experimenty eh, v budou ekologicky příznivější. Tedy demokratizace prostředků, praktické znalosti a dovednosti, tak nalezneme lepší řešení. Pak bude možné podpořit ty eh, technologie, které jsou udržitelnější. Evropský institut pro inovace a technologie eh, chce dostat výzkum, průmysl a vyšší vzdělávání dohromady. To tež se eh, vztahuje také na program Německé podnikatelství s názvem Exist. Matky a ostatní mladí lidé jsou mnohdy z tohoto vyloučení. Nezaměstnanost mládeže tak to může být těmito programy také pokryta. Tedy jak by mohla Evropská unie vytvořit větší kreativní technologický prostor pro ekologicky příznivé výrobky? Jak toho dosáhnout v EU rychle? A za druhé, jak by EU mohla motivovat co nejvíce lidí, aby přetavili své myšlenky do matatelných projektů? Evropská unie eh, spolupracuje eh, se stávajícími strukturami, s laboratořemi eh, s, mm, a podobně. V každé zemi už je celá, spousta infrastruktury, která mm, je také součástí výzkumných institucí. Evropská unie by mohla přijít s novým programem pro Ehm, e, tyto výzkumníky. Toto by mohlo být také dotováno. Ehm, lidé by se mohli učit, jak využívat těchto strojů a jak pro prvky udržitelnosti mají dopad na výrobky. Tak je možné oslovit mnoho lidí, kteří už jsou motivováni k tomu, aby toto dělali. A proto tady dobrá reklama, dobrá propagace je jedním z klíčových prvků. Posílit ehm, udržitelné využívání v malých podnicích, protože někdy nevidíte velký rozdíl Například je důležité učinit konkrétní kroky. Máme tady nadaci, která zaměstnává více jak 80 lidí, ale ne každá myšlenka eh, bude mít to štěstí, že bude eh, převedena do praxe. Osoba, která je motivována, eh, může mnohdy najít to nejlepší řešení. Zažádání, zažádat o peníze, například 1000 R, er, by mělo být jednoduché. Máme tady eh, takzvané cíle udržitelného rozvoje OSN. Toto mělo být popsáno ve finančním plánu a mělo být také uvedeno, k čemu by měly být peníze využity. Například crowdfunding může být dobrým výchozím bodem. Takže tyto peníze by měly nastartovat projekt dále. Poradenská eh, činnost by byla v jednotlivých sítích je, velice, je nezbytná. Navrhuji, aby členové výboru ITRE dali dohromady program, Eh, na lokální úrovni, aby se vytvořily dílny a aby byl poskytnut eh, mm, výchozí kapitál pro eh, podnikatelské subjekty. Děkuji. Výborné návrhy. My jsme ve výboru ITRE zodpovědní za mm, mnoho programů, které jsou velice důležité v Evropské unii, ale vážení kolegové, kdo by rád teď se ujal slova? Pan Kohlíček. Děkuji, pane předsedo. Es ist mir sehr angenehm, so eine junge Mädele. Velice mě těší, že tu vidím takovou mladou dívenku. Vy jste byla v té organizaci, s kterou já znám a mám s ní dobré vztahy. Když by to bylo lepší vzhledem eh, k mluvčímu německy, ale prosím, já je to pro všechny stejné. Měl bych eh, tři připomínky. První věc. Modulární přístup je založen už v několika direktivách Evropské unie, kde se říká, že věci, které se vyrábějí, mají být rozložitelné na prvotní komponenty tak, aby se daly znovu využít. Takže eh, říkáte to samé, co říká část těch direktiv Evropské unie. Já myslím, že ten přístup je naprosto správný. Máme dneska jednotné nabíječky třeba, máme dneska řadu jednotných akumulátorů a myslím, že to je naprosto správný přístup. Takže to podporuji, to je naprosto v pořádku. Druhá věc. Eh, startups. Eh, vy jste se zmiňovala o tom, že je velmi obtížné začít některé aktivity. Eh, nevím, jak v jiných státech, ale my třeba v České republice máme podnikatelské inkubátory, kde začínající podnikatelé mohou určitou dobu za výhodných podmínek mít pronajatou část haly, využívat některé služby, například účetnictví a podobně, a po určité době tyhle ty výhody končí. Buď se jim podaří nastartovat, vyletí z toho inkubátoru, udělají si vlastní firmu, anebo prostě nevyletí. Je to velmi obtížné nastartovat takový inkubátor, ale jde to. A druhá věc, učit mladé lidi, kteří chtějí něco technicky dělat, takové ty základní eh, činnosti podnikatele. Eh, na některých středních školách máme virtuální firmy, to je jeden směr. A druhý směr, v rámci Erasmus+, jsou i některé programy, které takovéto věci podporují. Takže obě dvě ty myšlenky jsou velmi dobré a myslím si, že pro budoucnost jsou nosné a já je jenom podporuji. Děkuji za pozornost. Thank you very much. Colleague Tamburano, next speaker. Pan kolega Tambura. Ano, musím přiznat, že je neobvyklé vidět tak mladé lidi tady v Evropském parlamentu. A to, o čem tady mluvíte, o modulárním designu, elektronický přístrojů, to je něco, o co se všichni velmi zajímáme. Ano, měli bychom se možná ubírat i v jiném směru. Naprosto souhlasím eh, eh, s s tím, co bylo řečeno, myslím, že počít eh, počítač má určitou cenu, když nemám žádnou jinou možnost eh, eh, si vyměnit jenom baterii, tak by ten mm, počítač mohl i znovu baterií dobře fungovat. Je dobré, abychom zajistili modularitu. Tady ovšem máme protest, jako vždycky, ze strany podniků. V parlamentu máme často ambiciozní návrhy ve smyslu udržitelného, eh, udržitelnosti, ale eh, často eh, jsou tady zájmy průmyslu, které třeba zastupuje rada. Toto k tomu musíme říct. Mm, je to je důležité, aby podniky nebyly mm, bržděny, podniky, které jsou inovativní. Co se týče financování, to je pravda. Tady by se mělo dát větší prostor mm, celé řadě dalších mm, aktérů, kteří v sobě skrývají potenciál. Jsou tu inovativní školy, těm by se mělo poskytnout trošku více peněz v Evropě, mm, třeba v Itálii, ale chybí tu myšlenka nového vzdělávání pro digitální oblast. A důležité je to, abychom už jako dítě, jako mladý člověk se k tomu dostali. V Itálii není žádná nová didaktika, žádná Montessoriho metoda, která by mladé lidi připravila na digitální revoluci. A Eh, která by vybavila občany budoucnosti eh, příslušnými dovednostmi, které budou potřebovat eh, k tomu, aby se byli schopni pohybovat v těchto sociálních sítích. Důležité je, abychom se na to připravili, na robotiku a umělou inteligenci, která přijde do našeho života. Paní Lopez. Děkuji. Já myslím, že ten návrh, který tady padl, ohledně modularity a snadné vyměnitelnosti součástek by nesmírně přispěla k tomu, o co se snažíme i zde na tomto výboru. A to je oběhové hospodářství. To znamená e, znovu používat, recyklovat. To je e, určitý krok tímto směrem, ten váš návrh. Někteří kolegové již e, upozornili také na to, že parlament někdy je trošku vepředu eh, oproti tomu, co pak navrhne komise a co schválí rada. A eh, když jde o projekty tohoto typu, které mají prospěch nejenom pro celou evropskou společnost, ale celý svět, tak je to něco, co potřebujeme, aby se svět zlepšil. Je to něco, co může mít dopad i na životní prostředí nejenom na eh, pohodlí eh, spotřebitelů. Takže bychom to měli zvažovat, když Evropská unie eh, se zamýšlí, jaké fondy by měla uvolnit a co by měla finančně podpořit. Děkuji, žádné další žádosti o slovo. A dovolte mi pouze připojit. Ještě někdo si chce říct slovo? Ne. Frauke, drahá Frauke, my jakožto výbor zodpovídáme za průmysl, výzkum, energetiku, digitální agendu, podnikatelství, malé a střední podniky, politiku vesmíru a tak dále. Čili celý ten horizont, horizont 2020, 80 miliard eur, to je poměrně dost peněz. A další programy, jako Kosme, pro malé a střední podniky, startupy, také nový program Digitální Evropa, který zahrnuje digitální dovednosti. Takže samozřejmě, že je možné navrhnout takovýto program, jak, jak jste zmínila, v rámci pilotních projektů. Čili by Evropská komise to měla zohlednit také náš sekretariát na ITRE, protože to zní jako zajímavý návrh. Ale z vaší perspektivy by bylo nejlepší řešení v kontextu evropských výzkum, výzkum, Evropské výzkumné rady, Horizont 2020, nebo spíš ten další, Horizont Evropa. Horizont 20, 2020 je 12-letý program, ale Horizont Evropa bude na rámcový program 9 a European Research Council má hodně peněz pro mladé, eh, pro jednotlivé projekty mladých eh, eh, výzkumníků vědců. Takže podívejte se na to na internetu, je to, není problém to najít. European Research Council v rámci Horizontu 2020, Horizontu Evropa. Bylo by opravdu zajímavé nepropásnout, nepřijít o ty vaše myšlenky obecně. Takže žádám vás o, o, o slovo na závěr. Jde o to, aby nejenom výzkumníci eh, přicházeli s udržitelnými věcmi, ale i třeba i studenti ve školách, kdokoliv, kdo o, o, o to má zájem. Ale samozřejmě škola by neměla být jen místem, kde se něco učí, protože ve škole často se, se věci prezentují Eh, nudným způsobem, ale eh, jak mám ve světě, kde máme 3D eh, tiskárny a tak dále, tam, kde jsou lidé, kteří nás mohou skutečně naučit, jak vytvořit obvod, čip a tak dále, tak eh, tam to začne, začne být zajímavé. Někdo mi říká, že modulární eh, design už je v, v, evropské, v, evropský, v, v evropské legislativě, ale stále si nemůžu eh, sám, sama vyměnit baterii do telefonu. Takže prosím, pokračujte v tlaku na firmy, aby toto umožnili. Vy říkáte, že chcete zlepšit oběhové hospodářství. Ehm, a tady chci zdůraznit, že byste měli opravdu měli mít nějaký jasný seznam priorit aby, a první věc na tom seznamu je, aby se zabránilo vůbec vytváření odpadu. Dále, aby se znovu používal a pak samozřejmě recyklace těchto materiálů. Můžete, je možné také recyklovat energii z eh, pálení. A teprve v posledním, eh, posledním řešením by bylo eh, něco vyhodit. Samozřejmě, že i recyklování není jednoduché, protože dostat pak z těch eh, integrovaných obvodů, z těch čipů, to všechno ven, to zase stojí hodně energie. Takže je nejlepší zabránit vůbec, aby odpad vznikal a pak případně snažit znovu Eh, opět o opětné využití a recyklaci. Děkuji. Takže, drazí přátelé a kolegové, Vrysují se tu velké možnosti pro nás, pro všechny na výboru Itre. Pořád jsme na internetu. Takže všechno se vysílá přes internet, všechno, co děláme, všechno, na, no, i to všechno naživo. A samozřejmě etické otázky jsou tedy zásadní otázky umělé inteligence, jak by mohla ovlivnit eh, naše pracovní místa, celé naše hospodářství. A pak otázka technologie a ekologie. To znamená, jak můžeme předejít poškozování naší planety. To všechno má velký význam pro náš výbor. Takže děkuji, že jste se dostavili jste tu zastupujete tu eh, iniciativu pro mladé z loňského roku. A doufám, že budete pokračovat ve vaší skvělé práci. Takže děkuji a hodně zdaru ve vaší budoucí práci a kariéře. Díky. Okay. Shake. go to the next point in our agenda. Europe, uh, K dalšímu bodu na pořadu jednání. Po číslo 10, což je cesta delegace do agentury GSA v Praze, což má být eh, v září 2018. Massimiliano Salini povede tuto delegaci, delegaci tří osob a hlavním cílem je získat informace o práci GSA, zejména v kontextu pokračující legislativní práce o vesmírném programu a horizontu Evropa. Takže Massimiliano, prosím, eh, za, zahajit, otevřete eh, tuto diskuzi. Děkuji. Velmi, velmi stručně a krátce. Tato delegace se konala eh, tedy v době, kdy jsme se snažili analyzovat věci do hloubky předtím, než začnou jednání. Bylo to v období kdy byly problémy s budovami parlamentu zde a tehdy to vypadalo, že musíme, je důležité posílit politické pozice. Takže, jak říkám, je to velice důležité, máme silný mandát a teď je to hodně v kontextu trialogu, takže bylo to několik dní intenzivní práce. První den jsme uh, si udělali přehled o aktivitách agentury z, hledis, z operačního hlediska, pokud jde o programy Galileo a EGNOS. Zabývali jsme se rovněž průmyslovým dopadem satelitních navigačních systémů. Pak se konala diskuze mezi námi třemi poslanci a e, GSA, ředitel a jeho kolega. Konkrétně jsme hovořili o dopadu rozhodnutí ITRE ve vztahu ke GSA. Bylo tu několik specifických bodů, jako je role GSA jakožto kompetentního orgánu. A ještě další téma, které se probíralo dopodrobná, což byla bezpečnost. Bezpečnost práce GSA, ale také zajištění bezpečnosti pro Galileo a Agnos že různá témata související s um, akreditačním um, radou se, a dopady rozhodnutí této rady na programy, tak ty takzvané tradiční programy jako Galileo. No a potom druhý den byla další diskuze. Také jsme se setkali se některými podnikateli, abychom se přesvědčili o praktických aplikacích EGNOSu. To bylo hodně zajímavé. No a na konci druhého dne jsme se zaměřili pak více na obsah víceletého rámce, možné synergie, jichž, by bylo, jichž bychom mohli dosáhnout mezi vesmírným programem Horizontem Evropa a Invest EU. Že další specifické programy, které budou mít, by mohly mít dopad na evropskou vesmírnou strategii. Několik dní dobré práce, všechno šlo dobře, bylo to velice užitečné. Takže já děkuji a chtěl jsem se jen zeptat, jestli Evžen k tomu chce ještě něco dodat, jakožto účastník průběhu těchto dvou velmi zajímavých dní v Praze. Eh, budu hovořit tedy jako účastník skutečně a eh, nebudu opakovat to, co kolega Salini že řekl, protože s tím stoprocentně souhlasím. Eh, myslím si skutečně, že to bylo v pravý čas, byla tato návštěva, protože jsme dostali ohromné penzum informací o fungování pro připravovaný, připravenou právě legislativu a materiál, který v současné době Eh, projednáváme. Eh, já jako člověk, který byl na takovéto návštěvě již po druhé před a s rozdílem několika let, mohu jednoznačně říct, že pro mě v největší překvapení bylo, jak velký pokrok se GSA povedl, eh, protože skutečně ten posun od těch začátků, kdy se vystřelovali první první satelity a tvořila se veškerá, veškerý systém fungování celé agentury, tak ten pokrok je skutečně veliký. Jsme v realizační fázi, začíná mnoho projektů fungovat a už je napojeno na, na mnohé projekty, které už jsou životaschopné a fungují. Jednoznačně, a to souhlasím s kolegou Salínem, se nám ukázalo, jak je důležité vyřešit některé eh, pozice eh, agentury vůči ESA, vůči v případě například výběrových řízení, eh, tak aby nedocházelo k nejasným situacím, zbytečným, protože jsme je možná opomněli v případě konstituování agentury jako takové. <clears throat> Shodli jsme se také napříč, že tak, jak budou narůstat eh, další úkoly GSA, a o kterých teď jednáme, a i z hlediska eh, technologického pokroku je potřeba i posílení personální, eh, technické a ukazuje se, že tento směr je velmi důležitý i s vědomím, že GSA vybudovalo no, velmi dobrou, eh, velmi dobrou ochranu a bezpečnostní datový systém, který v této době, kdy projednáváme cyber security, eh, je, může být motivační a ukázkový, jak, eh, jaké postupy je potřeba přijímat. My považuji také tu návštěvu za velmi důležitou, velmi úspěšnou a prospěšnou skutečně pro přípravu Eh, té současné legislativy. Takže myslím si, že GSA je skutečně agentura, které, které se podařilo naplnit eh, mnohé ty představy a je potřeba udělat druhý krok k posílení eh, všech těchto aktivit, protože je to jeden z nejdražších projektů, které Evropská unie spustila. Myslím si, že bude i velmi úspěšný. Už nyní je velmi Eh, zajímavý z hlediska i ekonomického a ten další pokrok eh, bude záležet i na tom, eh, na připravovaných materiálech, které v současné době projednáváme a kolega Salín je zpravodaj. Takže ještě, myslím si, že to byla velmi dobrá mise za během těch dvou, tří dnů jsme získali obrovské penzum informací. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Dziękuję, Evžene. Takže Jestli chce i pan Kohlíček ještě něco dodat? Potěšilo, mě potěšilo, že do agentury GSA eh, trefili moji kolegové. Eh, já ji podporuji od samého začátku a byl jsem vlastně první, kdo na půdě Evropského parlamentu řekl, že by mohla být v Praze, takže z toho mám radost a eh, to, co tady říkali, tedy že jsou některé věci Eh, vyřešeny a že by bylo dobré doplnit personální obsazení, tedy dát jim další okýnka. Eh, to bylo i v mé zprávě, když jsem je navštívil před několika lety, takže eh, myslím, že se shodujeme a že ta agentura jde správným směrem. Děkuji kolegům. Hmm. Děkuji bardzo. Či... Děkuji. Pane Salín, chcete ještě něco doplnit? Ano, já naprosto souhlasím s těmito postřehy našich kolegů. To je přesně ten směr, jimž eh, jdeme. Ale tu citlivá otázka vztahu mezi touto agenturou a Evropskou komisí. Za druhé vztah mezi touto agenturou a ESA. Otázka zprávy ale jinak ten, to, co vzešlo z toho prvního trialogu, ten slip je velice dobrý, že jsou vlastně tady jsme vš, všechny instituce na jedné lodi, se sdílíme stejný cíl. I rada tu má svoji roli. A pochopitelně to budeme v rámci trialogu řešit, ale myslím, že to dotáhneme do konce února. Uvidíme, jaká čísla dostaneme v rámci, tedy u víceletého rámce. Děkuji kolegovi Salinimu, který vedl tuto delegaci, i Evženovi a všem účastníkům. Sejdeme se za dvě hodiny. Rumunské předsednictví nám představí svůj program. Jsou to dvě setkání s ministry rumunskými a pak budeme mít další zprávy o tom, jak probíhají jednání s radou komisí, takže já vás eh, zvu půl třetí, kdy budeme pokračovat.